10. Dear colleagues, Vážení kolegové, patrně můžeme začít. Máme několik minut spoždění. První bod je schválení eh, pořadu jednání na žádost eh, zpravodaje a stínových zpravodajů a aby bylo možné ukončit kompromisní pozměňovací návrhy v rámci politických skupin. Hlasování o GMO, což je bod 14, bude přesunut na úterý 11 listopadu dopoledne. V souladu se zpravodajem body 18 a 19 se přehodí. A pokud nikdo nic nenamítá, pak eh, s těmito úpravami můžeme schválit pořad jednání v pořádku. Eh, druhý bod, eh, sdělení předsedy. První sdělení se týká změny harmonogramu, harmonogramu protože rada po, po, pořádala, abychom posunuli Eh, zasedání na, auto, pro, eh, na řízení na, prv, eh, na první plenární zasedání v, li, v lednu, místo toho, aby to bylo už v listopadu, jak bylo původně dohodnuto. Důvod pro tento požadavek spočívá v tom, že Rada by dala přednost tomu, aby postup druhého čtení se uskutečnil už plně za lotyšského předsednictví. Pan Tolval nebyl pro Eh, toto další odložení tohoto postupu, ale poté, kdy konzultoval stínové zpravodaje, bylo rozhodnuto, že eh, v, rámci ducha eh, dobré interinstitucionální spolupráce se vyhoví. Čili ten nový harmonogram bude takto. Oznámení stanoviska rady na první plenárce v lednu, posouzení návrhu Eh, doporučení bude 21. a 22. ledna, termín pro pozněvací návrh 27. ledna, hlasování bude 20. 3. a 24. ledna a hlasovat se bude na druhé plenárce v Dubnu. A nyní pan zpravodaj žádal o slovo. Děkuji, já jsem trošičku zklamán, protože včera se na nás někdo obrátil, kdo říkal, že rada vysvětlovala, proč se to takto protahuje a tvrdí, že prý parlament není připraven, což není pravda. Politická dohoda v radě byla uskutečněna 3. června čili už před pěti měsíci a od té doby to oni tahnou a to není přijatelné. Jak už jsem zmínil ve sdělení, je to požadavek, který přichází ze strany rady a musí být jasné, že rozhodnutí nebo požadavek na odložení přichází z rady. Teď druhé sdělení se týká příštího zasedání ENVY, které má být 10. Eh, listopadu v pondělí odpoledne a bude se ale konat ještě i 11. dopoledne, abychom mohli hlasovat o eh, zprávě paní Rys o GMO a také, abychom mohli uskutečnit eh, výměnu Eh, názorů s novým eh, komisařem pro klimat a energii. Původně to mělo být 13. listopadu odpoledne, ale tato plánovaná schůze byla zrušena. Musím vám rovněž oznámit, že počítáme s mimořádným zasedáním výboru ENVY 24. listopadu od 19 do 22 hodin ve Štrasburku, je to pondělí, aby bylo možné hlasovat o zprávě o nových potravinách, kterou vypracovává pan Nicholson. Další oznámení po zasedání na příští na, byli požádáni členové, aby chtěli nadále dostávat papírové složky pro schůze. Pouze tři členové žádali o to, aby dostávali složku e, v papírové podobě a e, přičemž výbor Envy by měl hrát vedoucí úlohu v tom, jak se spotřebovává papír na zasedáních výboru. Bude se to posuzovat ještě v roce 2000 2015 tím, aby se úplně přestalo používat papíry a výbor eh, Envy už to vlastně dělá od začátku tohoto mandátu. Dále informační zasedání pro členy a e, e, jejich pracovníky se bude konat dnes mezi 14. a 15. hodinou v témže zasedacím zále, kde jsme teď. E, pokud je o používání tedy bez papírové formy, budeme mít jenom 21 jazyků bez estonštiny a malčtiny. <clears throat> jako obvykle složka eh, je eh, celá, všechny dokumenty tedy jsou elektronicky k dispozici a bude tato schůze webstreamována. Teď sdělení co se týče koordina- zasedání koordinátorů, to bylo 13. Eh, října, dostali se to elektronicky a pokud nikdo nic nenamítá, pak můžeme zápis ze schůze koordinátorů pokládat za schválenou věru, žádné eh, eh, námitky nejsou. Nyní pokud je o schválení zápisu ze schůze. Pokud zase do konce této schůze nebudou žádné námitky, pak eh, zápis ze schůze, která se konala 24. a 25. září 2014, bude pokládán za schválený. Dále mám tady ještě další nikoliv oznámení, nýbrž informaci pro členy výboru o probíhajících interinstitucionálních jednáních. Jedná se o informaci o trialogu. Týká se to monitoringu a reportingu o emisích CO2 eh, z námořní dopravy. První trialog 15. října všechny tři instituce vyjádřili eh, připravenost jednat a dosáhnout dohody ve druhém čtení na základě plánu dvou tri- eh, trialogů a dvou technických schůzí došlo k výměně názorů o, o politických věcech. Rada, eh, předlož, eh, eh, rada přijala řadu pozměňovacích návrhů, bylo to čtení, schváleno první čtení s parlamentem. Druhý trialog se má konat 18. listopadu. Druhý bod ehm, se týká snížení eh, spotřeby plastových eh, sáčků 14. října se konal první trialog a zase um, instituce jsou odhodlány dosáhnout dohody v druhém čtení a na, prv, v prvním, na první schůzi bylo možné vysvětlit důvody pro jednotlivé e, stanovisko a zjistit, kde se zbíhají, zejména pokud jde o informační kampaň pro veřejnost. Dále je třeba, byla respektive na technické schůzi potom byly analyzovány technické záležitosti. Včera večer večer se eh, konal druhý trialog a už byly zjištěny možnosti kompromisu. Navíc pravodaj během schůze předložil řadu návrhů, tak aby bylo možné eh, dosáhnout rychleji kompromisu. Příští technická schůze umožní stranám, aby dále pracovali na tomto návrhu ve snaze finalizovat eh, dohodnu, dohodu v, na dalším trialogu, což má být 13. Eh, listopadu, 17. omlouvám se, 17. listopadu to bude. A nyní přejdeme k dalšímu bodu a to je zpráva pana Jamesa Nicholsona o nových potravinách. Dostali jsme 393 pozměňovacích návrhů pro výbor Envy. 100, 276 a ještě další intervýboru. A nyní bych dal tedy rovnou eh, slovo panu Nikolsonovi, protože máme před sebou hodně práce. Děkuji vám. Byla to objemná práce. Eh, samozřejmě ti, kdo z vás to byli ví, eh, odkud pochází tento návrh, jakou má historii. Je to velice složitý návrh, někdy to procházelo s kontroverzním vývojem. Není velkým překvapením, že úroveň závazků eh, našich kolegů přivedl k těm 393 pozměňovacích eh, návrhům. Také máme eh, další od jiných výborů. Snažili jsme se najít kompromisy a myslím, že jsou dosažitelné. Setkala jsem se s tínovými zpravodaji, abychom diskutovali o prvních kompromisních návrzích, které jsem chtěl eh, předložit. A jeden či je to byl jeden a dva. A eh, zabývám se dvěma články konkrétně. Já si myslím, že jsme dosáhli významného pokroku vzhledem k tomu, že článek 2 tam je definice nových potravin a to je klíčový prvek celého návrhu. Našli jsme široký konsenzus o znovu zavedení kategorií a to ve většině případů e, ohledně toho, jak ty kategorie mají vypadat. Jasně jsme definovali kategorie, které e, nám poskytují jasnost pro spotřebitele i pro výrobce. A e, jsem spokojen, s, jsem rád tomu, jakého kompromisu jsme dosáhli už včera. Eh, zabývali jsme se především nanomateriály. Kolegové ze čtyř politických skupin eh, v parlamentu eh, takto se věnovali už původnímu návrhu komise. My jsme chtěli žádat komisi, aby nám poskytla další vyjasnění. A my tedy máme už tyto pozměňovací návrhy, rádi bychom věděli, co si myslí o těchto pozměňovacích návrzích také. Komise ohledně Například eh, zrušení reference na 1169 a 2011, eh, eh, protože tam se jedná o oblast působnosti a tam se snažíme najít nějaké kompromisní řešení. Pak tu jsou ještě další témata, které zapotřebí vyřešit, a to je bezpečnost produktů ze třetích zemí. Stínoví zpravodaj se shodnou, že ustanovení, které máme pro tradiční potraviny, pro e, běžnou, e, běžné stravování jsou důležité e, pro většinu populace a proto potřebujeme jasn, jasné změní i u tohoto nového textu. Potřebujeme jasná vodítka ohledně toho, jak zhodnotit potenciál u žadatelů a musíme toto ještě vyřešit v článku 2 samotném bych opět rád využil příležitosti, abych požádal komisi, aby nám vyjadřila, co nebo jak myslí, protože my jsme o tom diskutovali už i včera, Zda tyto zdánlivě eh, nevinné věci nemohou vést k závažným, eh, dalekosáhlým dopadům eh, na například používání tradičních potravin v členských státech. A pak se jedná o využití eh, aktu přesné působnosti a prováděcích předpisů, eh, ve kterých je zapotřebí eh, jasněji definovat, jak se bude konkrétně postupovat. Potřebuje také v tomto jasné definice. 24. Eh, v Štrasburku o tom budeme diskutovat. Já bych chtěl zajistit, že do té doby dosáhneme kompromisního znění, než se bude hlasovat. Myslím, že jsme začali velmi dobře a chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům za konstruktivní úsilí i na tom včerejším zasedání. A já věřím, že se nám podaří to ještě dořešit v následujících týdnech. E, dnes e, na, e, bychom potřebovali ještě další informace od rady. Děkuji. A nyní bude následovat první výměna se stínovými zpravodaji. Takže Paní Pilara Juso jako první promluví. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také mnohokrát za, zpravodaj za eh, veškerá vyjasnění. Já nemám mnoho, co bych dodala po té, co promluvil pan zpravodaj. Eh, připadá mi velice pozitivní to, jak pan Nicholson připravil svoji zprávu. Takže mm, jsem nepřekladala pozměňovací návrhy. Bylo jich spousta těchto pozměňovací návrhů, ale týkají se tak trochu těch samých věcí. To jsou záležitosti, o kterých diskutujeme při našich eh, schůzích a já jsem přesvědčena, že dosáhneme koncensu a budeme postupovat dál, jak už říkal uh, pan Spravda. Jak už uvedl pan Nicholson, také já bych ráda slyšela nějaká vyjasnění od komise. Můžeme získat informace, dodatečné informace o nanomateriálech a a co se chápe jako bezpečné užití? Někdy bychom potřebovali vyjasnění i u těchto e, obecných, e, trochu vágních termínů, které mohou být vykládány velmi rozmanitě. Takže buď e, to, k tomu budeme mít další vysvětlení, a, nebo potřebujeme jasnější definici. A také potřebujeme další vyjasnění od komise, od komise ohledně aktů přenesené pravomoci a prováděcích aktů v našich eh, normách, podle mého, tak trochu zneužíváme, nebo jsou zneužívány eh, ty eh, akty přenesené pravomoci anebo prováděcí akty. A to způsobuje určitou nejistotu, protože my schválíme nějakou právní normu a potom prostřednictvím těchto dvou nástrojů se ten právní akt eh, pozmění i značným způsobem ze strany komise. A proto já bych byla ráda, kdyby se tato věc ohledně prováděcích předpisů vyjasnila a žádám, aby i v budoucnosti eh, tyto legislativní akty byly využívány jen a výhradně u nezbytných eh, případů. Ne kvůli tomu, aby se právní norma, která byla schválena, nějak měnila. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych především poděkovat eh, našemu eh, zpravodaji, poněvadž po včerejším setkání koordinátorů jsem přesvědčen, že nakonec dospějeme ke kompromisům a ke společné pozici. Nicméně chtěl bych pohovořit o některých věcech, které je třeba v této zprávě pojednat. V některých Eh, případech se tak stalo, ale ještě musíme se zabývat otázkou eh, klonovaných zvířat. Jde o to, že eh, pokud nebudeme mít specifickou legislativu o klonovaných zvířatech a jejich potomcích, je třeba přemostit tady tuto mezeru v legislativě. To je, myslím, důležité v podstatě nezbytné, je velmi důležité, abychom eh, se tím zabývali, eh, než bude dokončeno vyjednávání právě o těch klonovaných zvířatech. Eh, druhá věc to je historie bezpečných potravin a jejich využívání. Myslím si, že úplným základem je Eh, mít určité vědecké eh, směrnice, buď od komise nebo od EFSA. A já jsem eh, velice spokojen s tím, že jsme se mezi stínovými zpravodají a se zpravodajem zhodli na potřebě takovýchto směrnic. Dále tady otázka nanomateriálu v potravinách. To je poněkud ožehavé, poněvadž máme zde definici, eh, která vychází z označování a pracuje se tam s 50% prahem pro nanomateriály v potravinách. Přičemž ovšem podle EFSA eh, toto není možné u určitých potravinových eh, výrobků a Eh, navrhuje se tam naopak 10 eh, Teď je otázka eh, metod zjišťování obsahu, respektive těch práhových hodnot a splnění nebo ne. A my bychom tedy mohli přistoupit k tomu, že bychom náš přístup založili na technologiích a na postupech, které eh, jsou schopny zavádět eh, nanočástice do potravin, čili ne prahové hodnoty, ale použití určitých výrobních postupů, eh, které by mohly zavádět nanočástice do potravin. Takže toto jsme také projednali. Dále bych chtěl poděkovat zpravodaji za zavedení kategorií, které jsou nezbytné proto aby bylo jasno a myslím, že eh, budeme schopni eh, dospět ke společné pozici, než se dořeší ještě několik takových eh, drobností, jako je, jsou kultury tkanin, tedy živých tkanin a tak dále, tkání, kultury tkání. Takže e, já bych tedy skutečně e, navrhoval, abychom zavedli ještě další kategorii právě pro tyto tkáně. A ještě poslední věc, e, to je implementace delegovaného aktu, což je vždy otázka sporná mezi parlamentem a radou. Jestliže podle mého názoru tedy není možné Eh, mít eh, jednodušší eh, způsob posuzování toho, zda určitá potravina spadá do té či do oné kategorie na základě seznamu. Protože tady musíme vzát v úvahu příměsí do jídel enzymy, případně různá ochucovadla, čili já myslím, že eh, tady bychom měli vycházet eh, z modelu, o kterém hovořím. A dále jsem rád, že eh, jsme také zavedli kritéria, respektive vzetí v úvahu zdraví zvířat a jsem tedy eh, velice rád, že budeme moci tímto způsobem, tímto směrem dále pokračovat a doufám, že dospějeme ke společné pozici. Děkuji. Nyní za eh, skupinu ALDE eh, paní kolegyně Polsem. Děkuji. Děkuji, pane Nikosne, za skutečně skvělou práci Eh, jste vynikající jako poslanec, ale také jako vyjednávač kompromisu. Myslím, že si počínáte mimořádně profesionálně. Já jsem velice ráda, že zde jsou kategorie, určité kategorie, které byly vráceny do hry, poněvadž návrh komise eh, byl takový nejasný, zamlžený a eh, bylo velmi obtížné Eh, vydedukovat, eh, kam ten návrh vlastně směřuje. A zdá se, že tady eh, ten problém přetrvává v souvislosti s dovozy ze třetí zemí. Nicméně, velmi dobré je to, že se nám podařilo zavést velice jasné kategorie Eh, otázka je, jestli by těch kategorií nemělo být více. Já myslím, že ale to je předmětem dojednávání kompromisu. Já bych eh, velmi nerada, kdyby do tohoto nařízení vstoupilo klonování. Eh, což je rozdíl od toho, co jsme si právě vyslechli. Já si myslím, že to je příliš kontroverzní záležitost, příliš specifická. Takže si myslím, že velmi důležité bylo, kdyby zde bylo naprosto jasné, aby tady nedocházelo ke směšování s jinými věcmi, a myslím, že bychom měli skutečně důkladně projít návrhy, návrh, eh, který nám předložila komise. Eh, poněvadž je třeba eh, akceptovat to, že je to jedna z nejkontroverznějších záležitostí za mnoho let, možná vůbec to nejkontroverznější téma v mém životě. A je tady obrovský odpor, který se zvedá proti klonováním. Nicméně ten původní, ten prvotní kompromis ze včerejška mě celkem potěšil. Eh, říká se tam, že za určitých okolností bude nutno novou potravinu testovat eh, vzhledem k dopadům na životní prostředí. Proč? Protože nové technologie mají vliv nejen na veřejné zdraví, ale eh, také na životní prostředí. Já jsem pro nové technologie, pro pokrok, eh, s celým srdcem pro, ale eh, je třeba velice pečlivě posuzovat výsledky, co se může stát, k čemu to může vést v našich tělech, k čemu to může vést v životním prostředí, ve kterém žijeme. Čili to je velmi důležitý aspekt. Pokud se týče dosahování rozhodování. A toto je právě ten rozdíl delegované akty versus implementační akty. Myslím, že bychom se měli opírat o nezávislé vědecké výsledky a měřitelné výsledky. E, víra tady nestačí. měli bychom eh, se opírat o veškeré dostupné empirické eh, výsledky. Čili já si myslím, že eh, EFSA tady může se hrát velmi důležitou roli, to je třeba postrhnout. Teď je třeba se podívat dopředu, do budoucnosti. Je třeba, abychom se zabývali specificky otázkou dovozů ze třetích zemí poněvadž eh, to eh, není jenom otázka eh, nových potravin, ale nových potravin na evropském trhu. My požadujeme, aby se tedy mohly používat ve velkém měřítku a po určitou poměrně dlouhou dobu. No, tady Všem samozřejmě my máme eh, jak si u nás třeba malé, malé země jako Lucembursko, já vím, že je součástí Evropy, ale chci, chci dát ten, zvýraznit ten kontrast Lucembursko versus třeba Brazílie. Čili eh, otázka, kde právě v tomto kontextu zůstává, zůstávají ty jistoty, které chceme. Čili tady jsou určité pochybnosti a těmi se musíme zabývat. A já bych skutečně chtěla výrazně apelovat na to, abychom eh, v žádném případě eh, nestavili bariéry do cesty obchodu. Eh, my máme zejména jeden hlavní cíl eh, v tomto období a to je rozpohybovat ekonomiku v Evropě. A součástí toho je také redukce byrokracie, umožnit eh, otevřít další příležitosti zejména malým a středním podnikům, aby se mohli rozvíjet a mohli zkoušet nové technologie, nové metody a tak dále. Takže prosím vás, jestliže zde pracujeme na takovýchto legislativních návrzích, musíme mít na paměti, že eh, nám musí jít o to, aby byly jasné, aby byly jednoduché, přehledné. A eh, během tohoto mandátu bychom prostě měli usnadňovat život Evropanům. Děkuji. Děkuji paní Hawkins za zelené. Eh, Děkuji, pane předseda. Já mám jenom několik poznámek, v nichž bych chtěla podpořit většinu z toho, co tady bylo zatím řečeno. Za prvé, že se těšíme na eh, druhé čtení, eh, na eh, kompromisní návrh ale nemůžeme přijmout ten eh, seznam eh, nových potravin, který by byl v rámci aktu přenesené pravomoci vypracován. A vzhledem k tomu, co tady bylo řečeno, mnoho pozměňovacích návrhů tady bylo předloženo v tom smyslu, aby byla každopádně konzultována EFSA. To znamená, že místo slova may by mělo být slovo shall. A pokud je o nano, Nemůžeme jednoduše eh, se eh, odvolávat na nařízení o označování potravin. Tady se jedná o posuzování rizika, nikoliv o označování. A musíme zajistit, že všechny ingredience nano budou eh, známy a vyhodnoceny co do rizika. Pak klonování. Já si pamatuju, jak jsme měli v předchozím volebním období trialog a trvalo to celé noci. A komise a některé členské státy stejně trvaly na tom, že bychom měli pouze eh, zakazovat klonovaná zvířata. Nikdo si to nedovedl ani představit, že by něco takového bylo možné, protože by to patrně bylo příliš drahé. Bylo to přímo absurdní, o čem jsme se bavili, když jsme hovořili tady v souvislosti s tím o dobrých životních podmínkách zvířat. A musíme samozřejmě zahrnout také eh, mladé, protože jinak nepotřebujeme žádné nařízení, protože jedná se ne o klonovaná zvířata jako taková, ale o jejich potomky. A já s tím souhlas, já vím, že tady pod, máme určitou mezeru, potřebujeme přechodné eh, řešení, než bude nové legislativní ustanovení. Proto podporujeme tedy vaši vaše nařízení, vaše, náš návrh tedy, aby to nebylo pokud možno zbytečně dlouhé. Děkuji. A teď paní Boylan za skupinu GUE. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také Ehm, zpravodaj, myslím, že včera jsme měli velice úspěšnou schůzku k kompromisním návrhu. Myslím si, že nejdůležitější věc je definice nových potravin. Pokud použijeme novou, tu, tu definici, která eh, je podle eh, označování potravin a týká se to engineeringu, nanomateriálů, pak to není asi v pořádku, protože eh, nejde jenom o přítomnost těchto engineeringových materiálů, Jedná se hlavně o posouzení rizika, čehož se týká to nové nařízení, čili to by se nás mělo hlavně týká. Pak je tady celá řada pozměňovacích návrhů, které byly předloženy napříč politickým spektrem a všichni souhlasí, že 50% strop je tady nevhodný a že 10% strop, který navrhuje EFSA ohledně nano aplikací je vhodnější a neměli bychom se odvolávat jenom na to označovací. A pak pokud je o, o, místo označování, by se tam měla dát specifická zmínka o daleko nižším stropu a je třeba také e, e, zdůraznit, že zatím ještě chybí analýza, jak na základě níž se určuje e, množství nanomateriálů, což se EFSA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 toho důvodu jsme také předložili pozměňovací návrh, že tedy v případě pochybností, například, že chybí data, není dostatečná jistota, že eh, obezřetnostní princip by se měl uplatnit, pokud jde o ten unijní seznam nových potravin, protože si myslíme, že eh, je třeba povolovat potraviny s tím, že musíme mít jistotu, že jsou bezpečné pro jistou lidskou nízkou spotřebu. Pak se tady hovořilo o další důležité věci a týká se to klonování, o čem jsou některé pozměňovací návrhy. Já si nemyslím, že můžeme umožnit takové situace, kdyby nařízení o nových potravinách sice bylo schváleno, ale za to nebylo nic ke klonování a byla by tady mezera. Proto je třeba zprávu upravit v tom smyslu, že dokud nevstoupí v platnost směrnice o e, klonování a a o noklonovaných zvířatech a jejich potomstvu, že by to nemělo být zahrnuto do nových potravin nebo do možných nových potravin v Evropské unii. Děkuji a teď za FFDD paní eh, <coughs> Hevi. Děkuji. Mnohokrát děkuji. My za Eh, my, co se týče tohoto nového tématu, nových potravin, musíme říci, že před námi leží dosud neproskoumané teritorium. A navíc se to teritorium neustále rozvíjí. Víme tedy, co to není, ale nevíme přesně, co to znamená. Takže i definice kategorií eh, nových potravin je eh, riziková záležitost, protože bychom mohli příliš omezit tuto oblast a tím bychom vlastně umožnili začlenění nových potravin, nových produktů do tohoto seznamu, aniž bychom nad tím měli kontrolu. Kromě techničtějších záležitostí, jako například definice kategorie přítomnost nanomateriálu, tam souhlasím s kolegy. Jedná se nejen o označování, ale také o hodnocení rizika. A tedy je zapotřebí pochopit, jak vypadá kvantifikace nanomateriálu protože tu potřebujeme znát proto, abychom mohli definovat eh, nové potraviny. I ta sebemenší částečka nebo součást eh, nanomateriálu by měla být označena v nových potravinách. Dalším kritickým prvkem je diskuze o významných eh, změnách struktury potvor, eh, potravin, které by změnily eh, potravinářskou a výživovou hodnotu. Jaké to jsou ty nežádoucí substance, o kterých hovoříme? Máme nějaký seznam? Máme nějaké nové potraviny? Přinesou nějaké mm, novinky? Nebudou obsahovat spíše negativní Ehm, součástí, ty, které způsobí negativní dopad na zdraví. Ehm, takže skutečnou otázkou, a já bych to chtěla říct trochu ehm, provokativně, my bychom si přáli, aby eh, ta toto nařízení eh, napomohlo logice trhu, pomohlo to potravinářského průmyslu, a nebo si přejeme spíše jasnější, konkrétnější nařízení, které by eh, hájilo lépe zdraví a zájmy spotřebitele a také hájilo životní prostředí. To je tedy náš způsob, jim se díváme na tuto eh, oblast legislativní. My nepotřebujeme nové potraviny, Spíš potřebujeme novou potravinářskou politiku, konkrétnější a proveditelnější politiku, eh, která povede k většímu eh, vzdělávání ohledně potravin. Děkuji. Předám slovo paní Voca. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Eh, dakle, kolegice i kolege, svrha ove... Děkuji vám, pane předsedo. Cílem eh, tohoto právního textu je zajistit zdraví eh, spotřebitelů, poskytnout právní jistotu a těchto cílů dosáhneme, pokud budeme jasně definovat pole působnosti a budeme se řídit patřičnými procedurami a pokud budou eh, přijímána rozhodnutí rovným způsobem ve všech členských státech. Doposud s tím nebyly výrazné potíže, protože ti, kdo žádali o uvedení nových výrobků na trh, tak nevěděli, eh, jaké dokumenty předložit. A proto mm, patřičné orgány obdržely tedy eh, žádosti, předávali eh, dalším institucím tyto dokumenty, aby mohli rozhodnout. Ty agentury pak neměly možnost jednat se žadatelem a pak došlo k dalšímu převedení na úroveň ministerstev a z ministerstva se informace dostávala k žadateli. Eh, znamenalo to dlouhý postup, eh, komplikovaný postup a my bychom nyní měli vědět nebo získat povědomí díky tomuto právnímu textu, jakých dokumentů je zapotřebí k uvedení eh, nějaké nové potraviny na trh, aby se mm, neprotahovalo ono povolovací řízení a ehm, z důvodu transparentnosti by bylo dobré mít seznam žádostí, ehm, například z komise. Samozřejmě víme, že zapotřebí chránit údaje ve smyslu článku 22. A protože ta, tento text má být platný v celé Evropské unii, tak ehm, nechceme zdvojovat práci pro žadatele aby to nemusel posílat několik agenturám. Děkuji jako poslední. Paní Petty Thank you. <clears throat> Děkuji. Já Velice souhlasím s poznámkami, které padly už v této diskusi. Já bych pouze ráda zdůraznila tolik, že se jedná o věc velké důležitosti, protože buď se nám ta legislativa povede nebo ne. A pokud ne, ať už se jedná o klonování nebo o bezpečnost při zavádění nových nanomateriálů, tak se nebudeme moci prostě jednoduše vrátit a dát to do pořádku. Proto bych chtěla naléhat na nás, na všechny, abychom byli maximálně efektivní a abychom maximálně na tom pracovali. Jedná se o e, velké uplatnění obezřetnostního principu. E, nejde, že by se něco zavedlo a pak by se to nepoužívalo, pokud by se zjistilo, že je to defektní. Jde o to, že to musí být e, zabezpečené v tom smyslu, že všechny přísady potravinové budou opravdu bezpečné, čili čili nejde to o označování, jedná o procesy a testování. Pak několik dalších věcí. Ráda bych zdůraznila ještě jednu věc, protože já jsem se minule e, účastnila e, vyjednávání této věci, když jsme jednali s radou a komisí je tady obrovský tlak, aby se eh, momentálně do legislativy nedávalo nic o klonování, protože věda a eh, její uplatňování postupuje velice rychle. Během tří, čtyř let už tady klonové, klony už tady jsou. A říká se, nedá se to regulovat a zakazovat, protože zkrátka na trhu už to je a s tím se nic nenadělá. Proto je velice důležité, aby opravdu klonování bylo eh, nejprve vyřešeno jako regulatorní mezera, aby se odstranila. A minimálně by tam měly být tři generace potomstva. A pak eh, musí tady být vysledovatelnost. A bez ohledu na to, co někdo říká, opravdu může se k tomu přistupovat eh, z různých mezinárodních, na základě různých eh, z, ne, eh, z mezinárodních zdrojů, jak se dělá kodování genů eh, pro možnosti vysledovatelnosti. To jsou tedy ty nejdůležitější věci, které jsou tedy předpokladem je nařízení a jinak stanovisko by bylo takové, jako bylo řečeno za minulého volebního období. Pokud se rada a komise nedohodnou, pak by bylo lepší nemít žádný žádné nařízení než špatné, které by se posléze už nedalo napravit. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď eh, několik kolegů položilo otázku eh, komisi. A proto bych požádal pana Pudla za komisi, aby laskavě zodpověděl položené dotazy. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, na nás také učinil dojem velký počet pozměňovacích eh, návrhů od vašeho výboru a od výboru Agri. Já se pokusím odpovědět eh, na určité otázky. Za prvé zavedení kategorie. Je pravda, že v návrhu, v tom původním návrhu komise jsme e, nenavrhli to znovu zavedení toho, co už bylo v tom předchozím textu, ale chápeme, že takováto věc eh, povede ke zjasnění. Takže eh, eh, my nejsme zásadně proti znovu zavedení kategorizace u těchto potravinářských výrobků. Mnozí z poslanců hovořili o klonování. Víte, že komise předložila paralelní návrh, protože diskuze o klonování je opravdu těžká. V tomto textu o nových potravinách se mm, o tom nezmiňujeme, ale naše stanovisko vypadá tak, že status quo pro potraviny pocházející z klonů musí být udržen. A právě z toho důvodu eh, v očekávání toho, co přednese parlament a rada a jak bude přijat tedy text o klonování. My jsme pro pozměňovací návrh 90, tak jak byl předložen, 92, eh, tak byl předložen, který eh, hovoří o tom, že Potraviny vyrobené z klonů musí být chápány jako nové potraviny a musí být tedy autorizovány. Ohledně nanomateriálů bych rád dodal, že víte, že tato definice dnes existuje v informačním textu pro spotřebitel 169 z roku 2011 eh, A prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci jsme eh, přednesli definici, ten, ten akt, tento text byl eh, odmítnut Evropským parlamentem za minulého funkčního období. A velice stručně my jsme tedy chtěli přednést nový text ohledně tohoto aktu v přenesené pravomoci, který by začlenoval to, co požadoval Evropský parlament a to že, abych to řekl, to, čemu říkáme stará aditiva, aditiva, které existují na trhu již dlouho a mm, obsahují v průběhu e, výroby, získají tedy obsah nanomateriálu, tak aby byly začleněny do tohoto návrhu e, týkajícího se označování a identifikace materiálu. To kvůli právní jistotě. Šlo nám o to, abychom to měli e, dva tedy texty, jeden o označování na obalech a, a další, který by se týkal modifikačního procesu prostřednictvím aktu přenesené pravomoci, aby to tady bylo ve dvou textech obsaženo. Protože my jsme se obávali, že když tu budou různé způsoby změny, e, tak s experty v členských státech a, a s parlamentem eh, bychom mohli dojít k různým definicím. Nám šlo o to, abychom měli jednu jedinou definici, která bude především v tom textu o označování na obalech, ale že tím musíme zajistit i hodnocení potravinové bezpečnosti, tak jak je to právě pro ty nové potraviny. To je naším cílem. A Pak jde o těch 50% nebo 10%, onem práh obsahu. Pan Polc má pravdu, že dnes není možné detekovat 10% na to materiálu v nějaké složce potravy. Mož, možná to bude možné v budoucnosti, ale dnes je obtížné poznat 50%. Na druhé straně eh, jsme tam dali ustanovení, které eh, znamená, že s tím, jak bude postupovat věda, ta úroveň 50% bude snížena na 40, 30, 20 či 10. A já si myslím, že si všichni přejeme, alespoň zde v tomto sále, tedy Evropský parlament, Rada a Komise, si přejeme dosáhnout nízkého Prahu. Ale dnes toho nejsme schopni. Není to možné zkontrolovat. A továrny, které vyrábějí tyto produkty v Evropské unii, ani eh, u těch produktů, které pocházejí z třetích zemí, eh, nemůžeme testovat, zda obsahují 10 nanomateriálu. Takže to je ohledně nanomateriálu. My si přejeme hájit konzistentnost na obalech, aby byly informováni spotřebitelé a také, aby byla eh, jasná situace ohledně bezpečnosti spotřebitelů u nových potravin. Nejde jen o nové potraviny, ale také o staré potraviny, které zde máme již podle eh, starých normativ a eh, proto se řídí těmi definicemi, které jsou na jejich eh, etiketách. Další téma se týkalo principu obezřetnosti a nebo dopadu na životní prostředí u nových potravin. Je tu celá hromada legislativních textů, které již byly vyhotoveny v těchto dvou oblastech, ať už se jedná o ochranu životního prostředí či o využívání principu obezřetnosti. Je zjevné, že tyto texty in extenso platí i pro nové potraviny. Jedná se tedy o hodnocení nových potravin. EFSA eh, bude zkoumat eh, bezpečnost nových potravin, pokud nebude mít všechny eh, potřebné odborné informace, o tom, tak funguje eh, princip obezřetnosti, to je obecný princip, který bude aplikován, neboli bude-li eh, pochybností o eh, o tom, že to, ta potravina nebude bezpečná, tak nebude poskytnuta autorizace, nebude schválen tento produkt. Transparentnost a neškodnost. návrh, který předkládáte, žádá, aby bylo možné eh, poskytovat informace členským státům či žadatelům, aby měli určité eh, průvodce, manuály a věděli, co to je nová potravina, jak ji definovat. My souhlasíme s takovýmto návrhem, to znamená, že by to byly určité eh, určité eh, hlavní eh, linie, takové hm, pokyny, které by umožňovaly podnikům, aby eh, mohli tento text si vyložit. Je jasné, že takovéto pokyny nemohou měnit legislativu, mohou ji jen vysvětlovat, nemohou dále modifikovat ten právní text původní. Mnozí z vás se zmiňovali o problému aktů v přenesené pravomoci, aktů prováděcího typu. Na základě dohody mezi parlamentem a radou Akt přenesené pravomoci anebo prováděcí akty nejsou od toho, aby měnili základní legislativu, to v žádném případě. Právníci komise jsou velice přísní v tomto ohledu a není absolutně možné prostřednictvím eh, aktu v přenesené pravomoci nebo prostřednictvím prováděcího aktu měnit ten původní text. To se dělat nesmí. A my to neděláme. Ale hm, jsme toho názoru, že potřebujeme určitou flexibilitu, zejména v co se týče seznamu nových potravin, které již byly schváleny, a také eh, ohledně přechodu ze starého textu na nový text, budoucí text, který eh, přijmete. A v tomto bodu potřebujeme flexibilitu u prováděcích aktů, abychom předešli paralýze systému. Paní Polsen to říkala, že zapotřebí zjednodušit postupy tak, abychom umožnili podnikům eh, sehrát svou úlohu v inovacích aby nebyly zablokovány tyto podniky administrativními pravidly, které by byly příliš svazující. A to je také eh, takové poselství našeho nového předsedy pana Junkera. Problém pro inovace, to je problém závažný a eh, zejména v souvislosti s potravinami to je eh, ještě více závažné. Jsou tu obavy, úzkosti, starost ohledně toho, eh, co, mm, co se neprojevilo jako problém například v oblasti průmyslové, ale na základě vědeckých eh, poznatků EFSI eh, můžeme říci, že se mm, že bychom se měli být schopni vyhnout uvedení těch produktů na, na trh, které by mohly být nějak škodlivé, tam, kde budou obavy. A mm, také je zapotřebí, abychom postupovali relativně rychle a umožňovali uvádění eh, nových produktů na trh. Takže to je tak v kostce, co bychom, pane předsedo, chtěli udělat. V této oblasti ještě bych chtěl podotknout, že jsme připraveni pracovat s panem Nikolsonem, panem zpravodajem a stínovými zpravodaji abychom všichni společně s radou mohli dosáhnout textu o nových potravinách, který bude vynikající a bude moci být schválen se možná nejdříve. Ještě jednou děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji vám. A nyní na závěr pan Nikolson jako zpravodaj. Eh, děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Já bych chtěl všem poděkovat za příspěvky. Myslím si, že to bylo velice užitečné. A že to vneslo určité, určitou jasnost. Zcela jasně jsou tady i velké rozdíly v názorech, zda je překonáme nebo ne, to ještě uvidíme, ale určitě se budeme o to v příštích několika týdnech snažit a tím všem děkuji, ale omlouvám se, budu muset jít do zemědělského výboru. Dobře, takže než eh, dokončíme tuto diskusi, rád bych informoval členy výboru, že budeme hlasovat na mimořádném schůzi ve Štrasburku, což bude 24. listopadu a budeme tedy hlasovat o této zprávě o nových potravinách. Teď můžeme přejít k dalšímu bodu na jednacím pořadu, což je umluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, umluva CITES. A chtěl bych hned dát slovo paní zpravodajce respektive nejprve komisi a posléze eh, paní zpravodajce. Thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo, a přeji všem dobré dopoledne. Děkuji eh, paní Ajuso za zprávu a eh, jsem velice ráda, že se Evropský parlament zabývá problematikou úmluvy. Jak víte, CITES byl podepsán v roce 1973, kdy se stranami umluvy mohly stát pouze státy. To se od té doby změnilo a e, nyní je to možné také pro regionální integrační organizace, jakou je také Evropská unie. To si vyžádalo úpravu této úmluvy, e, která je platná od roku 2013, a to znamená, že Evropská unie nyní se může stát signatářem této úmluvy. Eh, je to umluva, která stojí na křižovatce mezi eh, obchodem, životním prostředím eh, a dalšími záležitostmi a to znamená, že se snaží jednoduše a prostě napravovat anomálie, které existuje. Měla by eh, tato umluva nyní zvýšit eh, viditelnost a váhu Evropské unie eh, v práci a samozřejmě lepší účast v práci, zapojení do práce této umluvy a jejich orgánů. Myslím, že také pro CITES přichází vstup Evropské unie docela včas. Eh, jde tedy o, o ochranu a obchod s volně žijícími živočichy a planými rostlinami. Eh, nyní v této době jde o eh, jasná a přísná pravidla pro obchodování třeba se dřevem nebo se slonovinou a si se může skutečně i uvalovat sankce. Účast eh, ze strany EU bude tedy viditelným krokem pro EU eh, v vystupňování boje s nelegálním obchodem. Děkuji. Nyní eh, začneme tedy tím, že dáme slovo paní zpravodajce a Ayuso. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také komisi za eh, toto vyjasnění. Já tady v podstatě nemohu mnoho dodat. Eh, bylo to vysvětleno velice dobře. Jde o pozměňovací návrh, který má za následek to, že Evropská unie přestane být pozorovatelem, ale začne být skutečnou stranou úmluvy. To znamená, že Eh, kromě toho, že Evropská unie je není členem, jsou členem taky jednotlivé členské státy. Eh, problém byl, eh, zda se opřít o článek 192 nebo 207 smlouvy. Jeden se týká životního prostředí, druhý obchodní politiky. Návrh komise je, myslím, správný protože k těm nejhorším potížím pro ohrožené druhy je obchodování s nimi. Je tedy proto velice důležité, aby jedním z právních základů byl právě článek 207. Rada si nicméně přeje jako právní základ článek 192, tedy životní prostředí. Nicméně já a se mnou moje politická skupina eh, jsme přesvědčeni, že bychom měli mít dvojí právní základ, tak jak to navrhuje komise. Eh, my tedy budeme hlasovat pouze ano nebo ne a bez pozměňovacích návrhů, čili já jsem proto, aby to bylo schváleno právě v této podobě. Ano, děkuji a nyní zpravodajka za eh, SAD. Děkuji, také budu velice stručná. Chci poděkovat paní zpravodajce, také chci poděkovat za zprávu od komise. My také úplně souhlasíme téměř. Tedy konečně může Evropská unie přistoupit, jak to důležité i umluvě, takže jsme pro přistoupení a také sdělíme názor právního výboru ohledně dvojího právního základu, tedy ochrany životního prostředí a také obchodní politiky. A přejeme si, aby tato umluva prošla tedy. Děkuji za ECR. Pan Demesmecker. Eh, eh. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych také eh, rád vyslovil poděkování komisi i paní zpravodajce. Dohoda o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy, čili CITES, Eh, ta už existuje víc než 40 let, ale ochrana ohrožených druhů je stále velmi aktuální téma. My jsme dosud jako Evropská unie byli pouze pozorovatelem a já myslím, že naše změna statutu eh, ta by se měla vnímat v širším kontextu. My máme nařízení 338 z roku 97, kterým měl být implementován CITES, ovšem bylo to zablokováno, eh, poněvadž došlo k nedohodě mezi radou a parlamentem. Takže eh, možná se ta debata bude moci vrátit do hry. Pokud se podíváme na současnou situaci, my podporujeme eh, přistoupení Evropské unie k CITESu, poněvadž mm, to vyjasní celou situaci a eh, jasně vymezí role. Myslím, eh, že je to trošku něco jiného, jako třeba než jiné umluvy, jako třeba Bonský protokol a podobně další Eh, úmluvy týkající se životního prostředí. Eh, tady je totiž eh, řada problémů, které, z nich některé tady spadají do kompetence členských zemí, jiné do Evropské unie a myslím si, že na tom se nic nemění tím, že Evropská unie se stává plnoprávnou stranou úmluvy. To paní zpravodajka eh, celkem jasně vysvětlila. Takže Evropský parlament eh, také eh, podporuje onen dvojí právní základ, tedy životní prostředí a mezinárodní obchod. Já si myslím, že to je v pořádku a rozhodně nám to nezabrání ve schválení této zprávy. Děkuji, pane Gebrandy, za Aldem. Děkuji, pane předsedo. Já bych také rád poděkoval paní zpravodajce Ajuso za odvedenou práci a samozřejmě také Evropské komisi za předložení návrhu. Toto je eh, krok, který tady měl už být dávno, to je hovořit jedním hlasem na půdě CITESu. Já, když jsem byl v roce 2010 na konferenci stranu mluvy, Eh, viděli jsme, že eh, členské země zde eh, mezi sebou vyjednávaly více než se třetími stranami. A to samozřejmě byla frustrující zážitek. My jsme se pokusili eh, začlenit do CITESu také mm, ohrožené druhy mořského života, nicméně nepodařilo se to, poněvadž Evropská unie hovořila příliš mnoha hlasy. To bylo velmi špatné. Přetrvává jedna obava, a sice, že Evropská komise bude schopná hovořit za 28 členských zemí pouze tehdy, když se věci budou týkat evropského aky. Ve všech ostatních případech hovoří každá členská země za sebe. S tím mnoho nenaděláme. Nicméně domníváme se, že tím, že komise bude nyní také přítomna na konferencích signatářských stran, Eh, pak eh, budeme moci se soustředovat právě na to, aby zazníval hlavně ten jeden hlas komise a ne eh, mnoho rozptýlených hlasů členských zemí a já bych chtěl poděkovat zejména komisařce Veládové za práci. Děkuji. A nyní pan kolega Afronte za EFDD. Děkuji vám, pane předsedo. Už mi toho mnoho nezůstalo, co bych chtěl dodat i za FDD. Musím říci, že eh, podporujeme eh, tento text, abychom byli stabilním členem CITES. Eh, Washingtonská komise je jednou z nejstarších, které se zabývají ochranou životního prostředí. Už je to, už je to 30 let a také jedna z nejúčinnějších. A také má Eh, největší eh, členskou základnou, protože eh, více než 180 členských států má, které aplikují tyto úmluvy, takže i pro nás je velice důležité, aby Evropská unie se stala nejen tedy pasivním pozorovatelem, jakým je, ale aby mohla dát zaznít svému vlastnímu hlasu v rámci této úmluvy, takto, abychom mohli vést efektivněji své politiky na ochranu životního prostředí, na ochranu fauny a flory po světě. Děkuji. Myslím, že už tu nemám další otázky. Možná komise by ještě chtěla reagovat. No, možná jen stručně. Chtěli bychom poděkovat za podporu. Přistoupení pan Gebrandy se, se zmiňoval o nešťastném e, incidentu e, ohledně nerovnosti. A právě proto by se tak intenzivně připravovali, abychom hovořili skutečně unisono e, v mnoha případech. A chceme zajistit aby eh, i další komisaři byli nyní uvědoměni o tom, eh, co zde bylo vyřčeno. Myslím, že tu mám už jenom otázku lhůt. V Envy se bude hlasovat 5. listopadu, tedy dnes odpoledne, a na plenárce se bude hlasovat v prosinci. Tímto myslím, že můžeme uzavřít tento bod a přejít k dalšímu bodu, kterým je výměna názorů s panem Francem Fischlerem, který je předsedou řídícího výboru vědeckého programu EU pro Expo 2015. Jak víte, Expo 2015 je celosvětová expozice a má se odehrát od května do října 2015 v Miláně. Má tam přijít více než 166 eh, účastníků z našich členských států také. A očekává se, že eh, se zúčastní celá řada různých aktérů, 20 milionů doufáme, že bude mít návštěvníků. Tématem je, jak eh, uživit planetu, energie pro eh, život a právě proto jsme pozvali eh, pana předsedřídícího výboru, aby nám vysvětlil něco více o tomto významném tématu. Doufáme, že Evropská unie se bude úspěšně účastnit této významné výstavy a hned vám předám slovo, pane Fischlere, abyste mohl uvést téma. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předseda. Dobrá jitro všem. Eh, vážení eh, členové, dámy a pánové, přesně za 177 dní bude zahájena výstava Expo Milan 2015. Nabídne Evropě jedinečnou příležitost se zaměřit na jeden z největších problémů, který svět musí vyřešit do budoucnosti, totiž jak zajistit bezpečné, dostatečné a výživné potraviny pro celé lidstvo udržitelným způsobem. Hovořím zde jakožto předseda řídícího výboru, jak už řekl pan předseda eh, který zahájil svou práci v březnu eh, spolu eh, s Evropským parlamentem a je v něm 11 odborníků na vysoké úrovni z celé Evropy a nejenom, aby radil k ohledně vytvoření vědeckého programu Evropské unie pro Expo 2015. Naším cílem je přispět k dědictví Expo 2015 tím, že budeme podporovat politickou diskusi a vypracovávat vědenský program týkající se globální bezpečnosti potravin. 147 států, početné mezinárodní organizace, včetně agentur OSN, které mají sídlo v, Římu, v Římě, se zúčastní této celosvětové výstavy a je tedy v zájmu Evropské unie, aby využila této platformy, aby se zavedla jakožto klíčový hráč v diskusi o globální bezpečnosti potravin. Téma Expo zajistit potraviny pro planetu a energii pro život. Je na křižovatce několika evropských politik a zemědělství k vývoji od bezpečnosti potravin životnímu prostředí, od průmyslu k výzkumu a inovacím. Evropská unie musí využít této jedinečné příležitosti, aby Eh, dostatečně přispívala ke globální diskusi o bezpečnosti a udržitelnosti potravin. Proto bude nesmírně důležité nejenom ukázat, jak vynikající je potravinářský sektor v Evropě, abychom to ukázali v Milánu a abychom ukázali, že Evropa je schopna se chopit vedoucí úlohy ve výzkumu bezpečnosti potravin, ale abychom také se snažili o plodnou spolupráci se všemi zainteresovanými stranami a abychom vyzvali mezinárodní vědě vědeckou komunitu k dialogu. Eh, jedna věc je úplně jasná od samého začátku účasti Evropské unie na Expo 2015. Právě výzkum a inovace mají ústřední úlohu, aby se daly řešit tlaky na globální eh, potravinářský systém a abychom byli schopni uživit populaci, která stoupá a která stále více požaduje i živočišné bílkoviny, aniž bychom vyčerpali naše omezené pří eh, eh, rodní zdroje v nacházejících desetiletích. Musíme řešit nedostatky, které jsou spojeny se současnou zemědělskou výrobou, ale jsou tady omezení, která představuje klimatická změna, nedostatečné vodní zdroje a půdy a spotřeba půdy pro nezem, využití půdy pro nezemědělské účely. A toto stěžuje proto dobré znalosti a inovační báze v rámci Evropské Evropské unie mohou uvolnit potenciál a umožnit větší výnosy, větší odolnost a efektivnější využití půdy udržitelným způsobem. Navíc stále více vědeckých údajů a <clears throat> také vidíme, že při politickém rozhodování může se Evropa chápat Evrop- vedoucí úlohy a proto může výrazně přispívat k mezinárodní diskusi. Během několika posledních měsíců řídící výbor vypracoval diskusní dokument, kde jsou obsaženy budoucí priority pro výzkum, vývoj a inovace v potravinářském odvětví. Tento dokument se prakticky zvláště zaměřuje na vytipování těch oblastí, kde právě evropský výzkum může přinést největší přidanou hodnotu. Bude to základ pro diskusy s zainteresovanými stranami i veřejností. Během Expo 15, 2015 se budeme snažit o to, aby byly pokryty všechny aspekty globální bezpečnosti potravin, aby tam byly atraktivní akce a aby tam bylo dostatečný prostor pro diskuse, konzultace a výměny praktických zkušeností. Tím pádem přispějeme k tomu, aby tady bylo opravdu dějství Evropské unie po Expo 2015. Ale chtěl bych se Eh, krátce eh, zaměřit na to, co doporučujeme. Je třeba řešit výzvy spojené s bezpečností potravin v globálním měřitku. A proto řídící výbor a jeho členové eh, vytipovali následujících sedm oblastí. Za prvé je třeba zlepšovat veřejné zdraví prostřednictvím výživy. Je třeba naučit se jíst zdravě a udržitelným způsobem. Dále snižovat odpady, tak aby potravinářský řetězec byl efektivnější. Dále je třeba zvyšovat bezpečnost a kvalitu potravin. Za čtvrté je třeba řídit potraviny v globalizovaném potravinářském systému. Za další je třeba zvyšovat rovné příležitosti potravinářském systému a je třeba hospodařit se půdou pro všechny eh, použití v ekosystému, aby se zajistil udržitelný vývoj venkovských oblastí a nadále je třeba zvyšovat zemědělskou ekologickou výrobu, ale udržitelným způsobem. Mnohé z těchto eh, otázek jsou nutně interdisciplinární, týkající se více odvětví a jsou také spojeny s určitými kulturami. Proto Evropská unie má možnost sehrávat významnou úlohu a řešit tyto průřezové otázky tím, že bude vést výzkum a na mezinárodní oblasti a bude se snažit také výzkum převádět do inovací a praxe, až bude také stimulovat interdisciplinární přístupy. Ovšem to možná nevystačí, abychom vyřešili tento eh, obtížný systém, systém obtížných rovnic. Musíme také zvážit dopad alternativ nebo eh, rozhodnutí, který učiní každý člověk ohledně bezpečnosti globálních potravin. Proto je nesmírně důležité podporovat také lepší porozumění potravinářskému systému. A je třeba, aby lidé respektovali potraviny prostřednictvím edukace, komunikací, aby si lépe uvědomovali, jaký jejich jednotlivé volby ovliv, mají globální dopad a aby podle toho měnili své zvyky. Dámy a pánové, uživit planetu je velice rozsáhlá a složitá záležitost, jak už jsme viděli, a musíme proto studovat a lépe předvídat také dopady. My, jakožto Evropská unie, bychom měli maximálně využít těch eh, šesti měsíců, které budeme mít během Expa 2015, když eh, pozornost světa se zaměří na nás, abychom učinili významné a hmatatelné pokroky v mezinárodní spolupráci na cestě ke globálnímu, globální bezpečnosti potravin. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám <coughs> za váš projev. A nyní přistoupíme k otázkám a připomínkám, které budou mít naši kolegové. Eh, naše kolegyně paní Pilar Ayuso bude první. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Děkuji vám také, pane eh, Fischler, protože je pro nás potěšení vás tady opět vidět v Evropském parlamentu. Velice ráda jsem slyšela, že Milánské expo se bude věnovat konkrétně také agropotravinářské zemědělskému eh, eh, výzkumu, protože já jsem 20 let v zemědělském výzkumu pracovala, takže pro mne je eh, velice milé slyšet, že zde bude konkrétní toto téma probráno. Vy jste předseda vědeckého výboru a připravili jste dokument, který bych si ráda přečetla. Je, hovořil jste o sedmi bodech. Souhlasím, vy jste hovořil o bezpečnosti potravinové, ale chybí mi tu jedna věc, eh, tak jak my ji chápeme, jedná se o bezpečné a zdravé potraviny. Já bych ráda dodala také potravinovou eh, bezpečnost ve třetím světě. Ano, samozřejmě také potravinová bezpečnost, eh, dostatečnost, protože eh, ve skutečnosti potraviny chybí co do kvantity ve, v chudých zemích, ale my tedy se snažíme zajistit dostatečné množství potravin po celém světě Eh, nehledě samozřejmě na to, že se máme snažit o šetření s vodou, jinými zdroji a zamezovat plítváním potravinami. A přeji vám všechno nejlepší pro práci ve vašem výboru, ale chci se také zeptat, zda máte finanční eh, prostředky ještě jste nám neřekl nic ohledně financování. Jakým způsobem získáváte zdroje, které pak máte k dispozici pro financování celého tohoto úkolu? Abyste nám tady doplnil obrázek v těchto eh, hlavních směrech, eh, které jste nám nastínil, bychom rádi věděli, jak to všechno eh, vlastně bude budováno, jakým způsobem budete financovat projekt, jaké typy financování máte. Děkuji. Jako Takže teď eh, eh, dám slovo panu bývalému komisaři Pešlerovi. Eh, děkuji vám za tyto otázky. A především tento vědecký dokument je sice v pokročilém stádiu, ale zatím není hotový. Další schůze řídícího výboru bude na začátku prosince a zde se pokusíme schválit tento dokument a pak bude bezprostředně k dispozici pro Evropský parlament. S tím samozřejmě není problém. Co se týče druhé otázky, tady máme poněkud menší formulační potíže. Například my Eh, v mé mateřštině nerozlišujeme tak jako eh, v angličtině. Eh, zde máme food security a food safety. To jsou dva různé pojmy. V bodě C nebo v bodě 3 máme uvedeno výslovně, že jedním z principů je food safety, čili bezpečná potravina, bezpečnost potravin. Čili budeme žádat, aby i vědecká obec v této oblasti postoupila dál. To znamená, jak mít bezpečné potraviny. A ta druhá věc, to je food security, jak zajistit dostatek potravin. Čili o to je tedy global eh, food security. FAO má totiž definici, eh, definici toho, co to je globální eh, zabezpečení eh, potravin, tedy množství potravin. Co se týče financování a financování výzkumu, Unie dala k dispozici určitý rozpočet na evropský pavilon na Expo v Miláně a dále se rozhodlo, že v tomto pavilonu by se měl uskutečnit bohatý program během všech těch měsíců, co bude probíhat světová výstava v Miláně. Ovšem tím by to nemělo skončit. A z tohoto důvodu eh, byl zřízen také tento řídící výbor. Myšlenka je taková, že program by neměl skončit eh, na konci října tím, jak se zavřou brány expozice, ale eh, měl by být pokračování v podobě výzkumného programu. Přičemž ten pak bude mít tradiční finanční základnu v evropském výzkumném eh, programu, eh, čili v současné době to Horizon 2020. A v Horizontu 2020 je také eh, většina určitá část prostředků na výzkum pro zemědělství. A samozřejmě ti, kdo mají zájem, o takovéto výzkumné programy, tak mohou samozřejmě z této části rozpočtu čerpat. Děkuji vám. A teď se na něco zeptám já. Je známo, že mezinárodní agentury hovoří o potravinářské spotřebě, která do roku 2050 se navýší o 70 Potřebujeme proto víme, že zde máme méně prostředků neboli země, mm, půdy, a zvýšit e, současně produkci a přitom udržet e, produkci, mít tuto produkci tedy udržitelnou. Jak už jste hovořil o těch sedmi bodech, je zapotřebí snižovat plítvání potravinami plítvání eh, potravinami je odlišné v současnosti mezi eh, rozvinutými a méně rozvinutými zeměmi, protože eh, plítvání potravinami se odehrává u spotřebitele, především v těch rozvinutých zemích, protože spotřebitel někdy nedokáže odhadnout svou konečnou spotřebu a proto nakupuje víc, než potřebuje a zahazuje to. Zatímco v rozvojových zemích ztráty se odehrávají především v té původní, v té prvotní fázi eh, výbory. Například nejsou tam eh, struktury patřičné, není chlazení eh, potravin. A to je tedy jeden z cílů, který je zapotřebí dlouhodobě plnit. Myslíte, že vás řidiči, řídící výbor se dostatečně na toto zaměřuje? Pro Evropský parlament je toto velice důležité téma. A za minulé funkční období jsme se mu silně věnovali. Nepochybně se mu budeme věnovat i v tomto funkčním období, protože když se podíváme do budoucnosti, je to jeden z prvků, který nám může ehm, zajistit udržitelnost potravinové eh, produkce a potravinové dostupnosti. Budete se zabývat v řídicím výboru také při také také eh, soutěží o, o využívání eh, zemědělských produktů, protože nejen půda, ale i to, co je na ní vypěstováno, bývá využíváno nyní pro nové energie, a nejen výhradně pro eh, lidskou eh, spotřebu, pro eh, výrobu potravin. Máme tedy v tomto jistotu. My vidíme, že se bude zvyšovat spotřeba potravin. Jakým způsobem toto chcete řešit? Tak pro změnu to zkusím ve své mateřštině. Pane předsedo, já bych chtěl předeslat eh, na začátku odpovědi, že úkolem řídícího výboru není eh, vymýšlet novou zemědělskou politiku nebo globální zemědělskou politiku. Jde o řídící výbor, který se zabývá výzkumem a výzkumnými programy. Eh, nicméně Eh, rád eh, zareaguji na vaše argumenty. Eh, byl tady tedy argument, že v polovině století budeme potřebovat o 17 více. To je v souladu s tím, co řekl pan Kim, generální tajemník OSN. On hovořil o až 50% navíc, které budeme potřebovat po roce 30. Proč? Je to proto, že růst světové populace není konstantní. E, ty přírůstky jsou nejvyšší nyní a v příštích desetiletích e, se ten růst zpomalí. To znamená, že ta největší výzva nás čeká zhruba v horizontu 20 let. A dále pouze malá část eh, tady té více potřeby eh, potravin eh, se může realizovat na základě další nové rozlohy orné půdy. Ne, budeme se muset zintenzivnit zemědělství a zvýšit výnosy a to samozřejmě potom už má co dočinění s udržitelností. Když se totiž ohlédneme na zpátek, podařilo se eh, zhruba během 20 let eh, zdvojnásobit světovou produkci potravin. Nicméně eh, bylo to na úkor životního prostředí do značné míry. A my nyní potřebujeme opět zvýšit produkci, ovšem bez dalšího zatěžování životního prostředí. Naopak dokonce a hlavně zde v Evropě, kde často dosahujeme nejvyšších výnosů, eh, je třeba eh, zároveň eh, zvyšovat výnosy a zároveň napravovat chyby z minulosti. To je ta výzva druhý argument, a to je plítvání potravinami. Ano, tak to je. My víme, že v eh, průmyslových zemích se v průměru zahazuje zhruba 30 potravin, které máme k dispozici. A také víme, že v rozvojových zemích Eh, se ztrácí velký podíl potravin tím, že je eh, prostě už při sklizni nebo eh, během špatného skladování. Nám to zhnije, splesniví a podobně. Čili v podstatě my tady máme zhruba 30% potravin, které se dneska nevyužívají a ztrácejí. A toto je obrovský potenciál a na to bychom se měli ve výzkumu zaměřit. A poslední bod. A sice ta konkurence eh, využívání zdrojů pro produkci potravin a produkci něčeho jiného, tak toto je téma, které eh, musí být eh, v Evropě zcela jasně sformulováno. Tady to není předmět výzkumu, to je politické rozhodnutí. A sice potraviny musí mít absolutní, absolutní přednost za druhé ovšem, nebo na druhé straně je to ještě tak, že v té takzvané bioekonomice, kde se biomasa používá pro výrobu chemikály, produkci energie, případně také eh, pro topení, prostě prostým pálením biomasy, tak tady je třeba eh, neopomíjet jednu věc. A sice biomasa eh, zde by měla sestávat hlavně z odpadů. A za druhé, měli bychom se poučit od lesníků. A sice v lesnictví už dávno platí, že existuje takové využívání, že eh, ta biomasa z lesa se tedy používá v prvé řadě tam, kde má nejvyšší hodnotu, to je takzvaná, takzvané kaskádové využití. No a v zemědělství to prostě nemáme. Samozřejmě pěstovat eh, biomasu jenom proto, aby se pálila, to je samozřejmě škoda a také produkovat z toho jenom naftu nebo eh, benzín, to taky není zrovna nejmoudřejší daleko rozumnější by bylo využívat vše pro daleko eh, hodnotnější produkty, například eh, náhrada petrochemických chemikálií eh, chemikáliemi z biomasy. To by bylo lepší. Děkuji vám. Děkuji. Paní Hejvy. Děkuji. Chtěla bych se vás zeptat. V rámci vědeckého programu je zahrnuta také informace nebo nějaké stanovisko ohledně eh, zemědělství eh, s přepravou na nula kilometrů nebo minimální přepravou. To eh, znamená, abychom věděli, jakou spotřebu vlastně má nějaké prostředí. Also ich äh, habe nicht ganz verstanden. Eh, já jsem eh, úplně přesně té otázce neporozuměl, nebo čím, kam směřujete eh, touto otázkou s těmi s tom nula kilometrů. Ale já bych to viděl tak, že my teď máme ten takzvaný batok CO2, čili jinými slovy, nemůže být jedno, že se potraviny dopravují přes půl země koule ke spotřebiteli. To samozřejmě je téma, které je třeba řešit a zároveň je to politická otázka. Čili tady je třeba určité opatrnosti. Třeba zvažte toto. Produkce rajčat. Produkce rajčat e, tady je možná v Belgii, tady v okolí, je to ve velmi blízkém okolí. Ale jestliže e, kvůli tomu musíte svítit a topit ve sklenících, tak abyste měli uměle delší den, tak e, možná teda z hlediska dopadu na životní prostředí je to horší volba, než eh, pěstovat eh, rajčata eh, v Africe a dovážet je do Belgie nebo do Jirska. Čili je třeba říci, že je to třeba vnímat globálně. A teď tady máme další otázku od paní Toje. Děkuji vám, pane předsedo. Vítám vás zde, eh, pane Fischlere. Já zastupuji výbor DV, to je výbor pro rozvoj a spolupráci rozvojovou. Náš výbor tež byl přizván na schůzku s vámi, takže já se zabývám spíše tedy našimi činnostmi. A chtěla bych se vás zeptat, pane předsedo Fischlere, Zdá je možné, tak jako už jsme se snažili zjistit, začlenit do tématů, eh, kterými vy se zabýváte, i témata související s cíly tisíciletí, což je snižování eh, hladu na světě, ku příkladu. Myslím, že zapotřebí se věnovat i těmto tématům, které Eh, znamenají konzistentnost politik v Evropě a ve světě. Za prvé tedy cíle tisíciletí a post tisíciletí, neboli snižování hladu ve světě a potom land grabbing, což je téma, kterým se velice zabývá Evropský parlament. Včera to bylo začalo tématu ochrany životního prostředí. Když eh, hovoříme o půdě, je zapotřebí hovořit o jídle. Čekají se veliké změny ohledně půdy. Co říkáte land grabbing? Myslím, že ve vašem řídícím výboru se musíte zabývat také e, tímto tématem a měli byste pro nás být jakýmsi majákem. Well, first of all, uh... Především, jak víte, e, cíl číslo jedna, cíl milénia je, že do roku 2015 počet hladovějících lidí by měl být snížen na polovinu. A jak se to momentálně jeví, tento cíl bude dosažen. Nicméně na základě diskuse, která se odhrává ohledně eh, takzvaných udržitelných cílů už po eh, cílech milénia, o nich se teď hovoří v OSN, tak představa je taková, že následný cíl by měl být vymícení hladu. To znamená eh, dostat se téměř na nulu. To je zase velice náročný cíl, a zcela zjevně eh, ho také bereme v úvahu v našem programu, protože to je zcela zásadní pro budoucnost lidstva. Za druhé, klimat, aspekt klimatických změn je evidentně také jednou z oblastí, na kterou se řídící výbor velice zaměřuje. Ale je rovněž jasné, že důsledky změn klimatu jsou různé v různých klimatických zónách na světě. A proto bude naprosto nezbytné e, řešit patřičně i tyto rozdíly. A tady musím říci, že není Evropa v tom nejlepším možném postavení, protože, jak víte, kolem země koule jsou takzvané klimatické pásy. Je tudíž daleko snazší například eh, převést určitou eh, zemědělskou eh, technologii z Brazílie do stři- někam do střední části Afriky nebo do jeho východní Asie nebo na sever nebo ze severu z jihu. A to se musí rovněž obrazit ve výzkumném programu, ale celkem za to Změna klimatu je jedním z nejdůležitějších aspektů. Pokud jde o to uchvacování, zabírání půdy, tady si myslím, že je jedna slabá stránka. Také když si přečtete nejnovější zprávu po zprávy, které vydávají příslušné orgány OSN, pak se ukazuje, že tady schází údaje. Ale vypadá to tak, že přemá, převážně k tomu nedochází do takové míry, jak se někdy říkalo dříve, aby se produkovaly na této půdě zemědělské produkty, například pro Čínu. Ne, jsou to jednoduše investice do půdy protože spekuluje se s tím, že v budoucnosti ceny pozemků budou stoupat a tudíž pro investory je atraktivní do takovéto půdy investovat. Řekl bych, že tady, jak už jsem v podstatě zmínil, je určité, je nezbytné zlepšit úroveň dostupných údajů. A podle mého soudu eh, je to třeba regulovat. A Za tím účelem ovšem by bylo třeba, aby tady se to regulovalo na mezinárodní úrovni, protože nedá se to upravovat nějak eh, předpisy eh, v jednotlivých zemích různě. A navíc by bylo opravdu velice vhodné, aby se investovalo do registru eh, pozemku, protože jakmile budou pořádné pozemkové registry, pak celý trh s půdou, s pozemky se stane transparentnějším, což si myslím je vůbec to nejdůležitější, tedy ta transparentnost. Patrně eh, máme ještě poslední dotaz od paní Bojan. Je to jedna úvaha z mé strany a také jedna otázka. Ohledně toho nultého kilometru, já souhlasím s tím, že zapotřebíme to globální pohled také, ale pro nás je úplně zásadní, a při takovéto příležitosti, jako je Expo, využít právě to zavedení nultého kilometru, protože v tom průřezovém pohledu, o kterém jste hovořil, je to důležité například proto, aby naši místní výrobci měli eh, lepší eh, možnost, protože oni se zabývají eh, právě hydrogeologickou rovnováhou a právě region, ze které já pocházím, nyní toto velice řeší. Je to pro nás problém. Potom je také sezónnost určitých výrobků. To souvisí velice s potravinami a udržitelností potravinovou. Já jsem také ve výboru pro rybolov a hovořili jsme hodně o zemědělství, o udržitelnosti souvisí se zemědělstvím a já bych se vás chtěla zeptat, zda také budete mít nějaké význačné eh, diskuzní téma, které se týká ryb, rybolovu. Ryby na jedné straně jsou velice zdravé, vychází z naší tradice, na druhé straně eh, rybolov také eh, působí škody s ohledem na udržitelnost. Thank you very much. No, velice děkuji za tento dotaz. Nejprve pokud jde o regionální vír produkci potravin, pak asi bychom se mohli tady hodně poučit, zejména od Itálie. A mohli to posoudit. Eh, regionalizované potraviny a systémy regionalizovaných potravin budou eh, právě eh, ve středu pozornosti italského pavilonu eh, na Expo v příštím roce. A myslím si, že právě tady Itálie prokáže nejenom význam regionální zemědělské produkce, ale také výhody a nepochybně poukáže také na e, vztah mezi geografickým kontextem a kvalitou. E, také v posledních letech Italové velice bojovali za ochranu regionálních e, potravin, čili zeměpisné označení, označení původu. A tady asi není e, třeba nějaký rozsáhlý nový výzkum. Prostě vy to děláte, nebo dělejte to. A možná, že bychom mohli pomyslet e, na to, jak by bylo možné lépe podporovat takovéto systémy produkce potravin. Ohledně rybářství, rybolovu, mohu vás opravdu ujistit, že námořní systémy a akvakulturní bo mořské systémy a akvakultury budou také na programu e, řídícího výboru. Je všeobecně známo, jak e, citlivé jsou e, systémy moří, ale daleko méně je známo, jaké jsou důsledky změn klimatu nebo budou pro systémy moří a pravděpodobně eh, se bude jednat o velmi významné důsledky, které ještě neznáme. Proto v této oblasti bych řekl právě, že je třeba další a lepší výzkum. Potřebujeme také lepší metodologie, abychom mohli sledovat vývoj eh, zásob ryb. Ah, uh, ano, pan Wilkinson mě upozorňuje, na to, že probíhá výzkum, dělá to také společný, společné centrum pro výzkum, totiž používají se genetické metody pro zjišťování původu potravin. Pak se dá tedy říci, zda příslušná potravina je správně označena a zda skutečně pochází eh, z deklarované oblasti na eh, štítku. Tím pádem můžeme daleko lépe zjišťovat, ověřovat původ potravin, ale také eh, zjišťovat, kdo eh, ti tohoto označení původu zneužívá. Dobře, myslím si, že další otázky ze strany našich kolegů už nejsou a proto můžeme poděkovat panu Fischlerovi za jeho velice užitečnou práci, za to, co dělal a dělá pro příští expo. Děkuji vám a teď eh, tady musíme něco trochu změnit. We invite you. Pozvali jsme sem ředitelko, regionální ředitelko e, Světové zdravotnické organizace e, k dalšímu bodu. Ringraziamo per eh, aver... Eh, děkuji mnohokrát, že jste eh, souhlasila, že se s námi sejdete. Paní Suzano Jakobová ze Světové zdravotnické organizace. Tento bod na pořadu jednání je zaměřen na výměnu názorů s VHO o epidemii viru Ebola. Objektivně vzato v rámci Evropské unie občané s velkým zájmem sledují, co se děje v západní Africe. Nejedná se jenom o počty obětí. A určitě paní regionální ředitelka eh, VHO pro Evropu nám dá aktuální informace, ale také se občané obávají toho, aby takovýto nebezpeč, tento nebezpečný vir neměl dopad i na zdraví evropských občanů přímo v Evropě, pokud by se sem rozšířil. A jak řekla Světová zdravotnická organizace, izolovat bychom měli chorobu, nikoli státy. A snaha izolovat chorobu, pokud se budou všichni hodně snažit, je jediný způsob, jak zabránit eh, velkým důsledkům v západní Africe a pak se také přestane globálně šířit. V posledních měsících jsme se setkali s tím, že došlo k izolovaným případům onemocnění eh, dobrovolníků, zdravotníků, kteří dobrovolně jeli bojovat s touto chorobou přímo v dotčených regionech. A byli poté repatriováni, vrátili se domů, ale už byli nakaženi touto chorobou. Víme také, že v případě dobrovolníků, kteří cestují do západní Afriky, vzniká problém, pokud se vrátí do své země již nakaženi touto chorobou. Toto je jedna z neřešených nebo otevřených otázek, kterou máme před sebou a kde bychom mohli udělat daleko více. Proto bych chtěl dát teď slovo paní regionální ředitelce a ta nám snad řekne, co podle jejich názoru Evropa může a musí dělat v boji proti této chorobě v západní Africe a zejména, co můžeme udělat, abychom, se, abychom patřičně zorganizovali Eh, činnost pro případ, že by se ta choroba dostala sem. Doufáme, že se tak nestane, ale co máme udělat, abychom mohli vyřešit těch několik případů, k nímž by tady mohlo dojít, abychom eh, bojovali proti negativnímu dopadu šíření. Děkuji, máte slovo. Eh, pane předsedo, vážení členové to výboru Envy, dámy a pánové, především bych vás chtěla, vám chtěla poděkovat za pozvání eh, na zasedání výboru Envy. Já eh, jsem k vám přišla poprvé když už je Evropský parlament v novém složení. Proto bych vám chtěla eh, při této příležitosti požádat hodně úspěchu ve vaší důležité odpovědné práci a určitě VHO bude zdrojem eh, údajů, pokud je budete potřebovat. Poprosím o první slide. Vracím se k otázce eboli. Chtěla bych tady zdůraznit, že máme před sebou obrovský, eh, eh, obrovský problém, jak reagovat efektivně na tuto epidemii. Eh, jsou tady už i určité pozitivní Eh, rysy, tedy dopad opatření, která byla zatím poskytnuta například v Liberii, ukazují trvalý eh, pokles případů. Ale je třeba tyto trendy vykládat s velkou opatrností, protože zatím pořád nás předbíhá epidemie a celou světovou komunitu překvapil Boris Egbert, který eh, je naším hlavním operačním pracovníkem, mnoho času strávil v epicentru epidemie. Pořád si myslí, že ta epidemie zvládnutelná během příštích 6 až 9 měsíců. Další slide. Už od 70. let známe vir Ebola. A epidemie v minulosti se vždycky odehrávaly v malých vesnicích, v malých eh, komunitách, v různých částech a v jiných částech Afriky než teď. A většinou Eh, vlastně si nikdo těch eh, epidemí ani nevšiml. Ale v tomto případě se to stává, stalo v hustě osídlené oblasti eh, na průsečíku zemí blízko velkých městských center. A s, velko, tam, kde jsou obyvatelé velice mobilní a to umožnilo rychlé šíření viru v obyvatelstvu. Plus k tomu žádná z těch tří zemí, jak se to týká, nemá prostředky, aby vyhodnotila a efektivně řešila epidemie. Také měly důl, eh, obtížná období politické nestability, občanské války, velké chudoby a jejich zdravotnické systémy byly nesmírně oslabeny právě v této části afrického regionu. A také základní zdravotnické služby jsou oslabeny, takže nejsou schopny to sami řešit. Ale samozřejmě ne všechny zprávy jsou špatné je možné zabránit dalšímu přenosu eboli. A není to první zkušenost. Je na, uviděli jsme to už v Senegalu a v Nigérii. Tam se jim podařili, podařilo přerušit tento přenos. A tyto dvě státy, tyto dvě země už 17. a 20. října byly prohlášeny za země, kde už vir ebola není. Víme, co je třeba udělat a máme globální mechanismus mezinárodních zdravotních regulací, abychom eh, řídili akce. Tam, kde chybí eh, vakcína a možnost terapie, musíme reagovat eh, základními zdravotnickými opatřeními. Časná diagnóza, aktivní sledování a vyhledávání případů, péče o nemocné, izolace infikovaných jednotlivců, sledování tak, aby bylo možné přerušit řetězení řetězec přenosu choroby a je třeba také zapojit komunitu, zejména je třeba bezpečné chování a zároveň důstojným způsobem zacházet s obětmi. Jistě víte, že 8. srpna toto roku generální ředitel eh, VHO prohlásil epidemii eboli v západní Africe za velice naléhavou záležitost, která se týká celé veřejnosti na světě. A proto je třeba potřeba, aby se na to reagovalo koordinovaně na mezinárodní úrovni, aby se zabránilo mezinárodnímu šíření. Generální ředitel rovněž schválil doporučení výboru pro naléhavé záležitosti. Týká se to dočasných eh, doporučení, jak zabránit dalšímu mezinárodnímu šíření. Já bych vám chtěla rychle připomenout, jaká jsou ta dočasná doporučení, která se vztahují na všechny státy. Za prvé bych chtěla zdůraznit, že VHO nedoporučuje e, obecný zákaz mezinárodního cestování nebo obchodu. VHO doporučuje zaměřit se na posílení připravenosti států. E, doporučení se také screening při výjezdu. A e, VHO spolu s partnery také zajišťuje vysoce kvalitní implementaci toho. Externí evaluace rezoluce už byla učiněna a připravuje se další a má to být uděláno společně s Evropskou komisí. Ochotně vás mohu informovat, že zjištění prvního hodnocení jsou velice pozitivní, i když výbor ne Eh, doporučuje zrušení eh, hromadných schromáždění. Přece jenom jsou to velice složitá rozhodnutí, která se musí dělat vždycky případ od případu. Výbor také vyzývá členské státy, aby vycházely z hodnocení rizika při eh, rozhodování a VHO samozřejmě jim v tom bude podporovat. Další vzhledem k tomu, jak unikátní je tato epidemie a že má dopad i mimo zdravotnický sektor, eh, Rada pro bezpečnost OSN zřídila první misi, která bude dočasná a má reagovat na bezprostřední potřeby spojené s bojem proti viru Ebola. A VHO bude pořád vést tu reakci v oblasti zdravotnictví a mise OSN bude zajišťovat zajišťovat vedení v oblasti eh, bezpečnosti, logistiky, ekonomiky teď mi dovolte, eh, abych vám dala aktuální informace ohledně eh, mezinárodní odezvy pro zatím aktivace mezinárodních zdravotnických eh, předpisů a rezolucí OSN bez Rady bezpečnosti vedly k velké mezinárodní odezvě. Ta se teď odehrává a jsme velice vděční za podporu, která se nám globálně dostává, zejména ze strany Evropské unie a jejich členských států. Eh, komplexní 90-denní plán na kontrolu a, zvrac, a, obra, a e, e, epidemie byl už uveden v akci a také alespoň 70 případů ebola bude e, izolováno a alespoň 70 pacientů, kteří zemřou, mus, mají do 1. prosince být bezpečně pohřbíváni. To jsou dva cíle, které se týkají 60 dnů, aby se uzavřela mezera do úrov, na úrovni, která má být efektivní, je třeba navýšit eh, zdravotnická opatření, opatření v oblasti veřejného zdraví. Například ze 70-50 pracovníků, kteří jsou zapotřebí v rámci VHO, v rámci eh, sítě eh, odezvy, jenom 155 jsou zatím na místě je 15 jednotek, které dnes se zabývají léčbou eboli a to je méně než třetina cílového počtu v rámci eh, OSN a VHO se odhaduje, že asi miliarda amerických dolarů je zapotřebí na financování plánu pro boj proti ebole. Zatím jsme schromáždili zhruba polovinu. A další zdroje jsou naléhavě zapotřebí z nich EVHO bude potřebovat zhruba 260 milionů inflex, eh, a jde to do svěřene, ze svěřeneckého fondu. Proto, pane předsedo, abych shrnula, jaké jsou potřeby pro nadcházející období, tedy terapeutická centry, eh, nemocniční lůžka v nich, dále lidské zdroje a to zejména týmy zdravotníků a také flexibilní financování. Další. Eh, co se týče zdravotnických opatření, eh, samozřejmě je třeba co nejrychleji rozvíjet vakcíny a možnosti terapii. Toto je typický příklad choroby, která se dotýká nejchudších zemí a nejchudších lidí. A komerční eh, Eh, pobítky pro výzkum a vývoj tady neexistují. Pokud bylo všechny opatření na vývoj vakcin a terapii se tě respektují a urychluje se to vzhledem k naléhavosti současné situace v západní Africe. Rovněž pro další přepravenost v budoucnosti by bylo velice užitečné, kdyby tady byl mechanismus, který by zajistil dostupnost vakcín a terapií pro opomíjené choroby a také pro jiné choroby, které jsou spojeny s chudobou. Teď, co se týče eboli, jsou tady už dva kandidáti na eventuální vakcíny, zatím probíhají praklinické zkoušky a je tady pět kandidátních vakcín, které se teď zvažují u úvodním stádiu. Ty dvě vakcíny, vakcíny už se teď testují na lidských dobrovolnicích. Urychluje se to, co se týče klinické účinnosti a bezpečnosti a koordinuje to VHO. Pokud všechno bude dobře, tak můžeme být schopni začít je používat eh, v lednu 2015. Pak jsou tady další typy produktů, které se také zvažují jako reakce na ebolu. E, to jsou například deriváty krvě, například konvalescentní sérum, hypalinum, globulin a proti, antilá, protilátky a také antivirové látky, které se projevují jako účinné v testování na zvířatech. Další, vracím se k otázce, o které se, se zmínil, pane předsedo, tedy jaké riziko hrozí Evropě. Tady bych se na okamžik e, zastavila a dovolte mi zdůraznit, že riziko pro Evropu, eh, že se tady bude šířit vir Ebola a dojde k epidemii, je velice nízká eh, cestující do dotčených zemí v západní Africe eh, také mají nízké riziko, že se nakazí, pokud základní opatření budou dodržena lidé zacházení do, Evro, do eboli mohou, můžou cestovat do Evropy z těchto zemí, ale riziko, že se to bude šířit prostřednictvím rodinného kontaktu nebo v zdravotnických zařízení nízký, pokud se budou realizovat opatření na prevenci. Je třeba zajistit, že cestující a zdravotníci budou eh, dobře chápat, co to je ebola, jak jím způsobem se přenáší a jak se mohou sami chránit. To je velice důležité důležité v rámci prevence. Vnímání rizika v Evropě je daleko vyšší, než je skutečné riziko epidemie v tomto regionu eh, orgány v oblasti veřejného zdraví by proto měly velice rozsáhle eh, komunikovat, dělat to transparentně, efektivně a včas, aby eh, veřejnost byla plně informována a aby se pokládala za aktivní účastníky v, na opatřeních v oblasti veřejného zdraví. Proč tedy říkám, že to riziko je tady nízké? Říkám to proto, že Evropska má velice dobře nastavené eh, dozorové systémy, které jsou nejlepší zárukou, že tady v Evropě nedojde k epidemii eboli. Máme eh, velice dobré zdravotnické systémy a, a služby, aby mohli na to reagovat. Ale měli bychom být skromní a měli bychom neustále pracovat na tom, abychom posilovali zdravotnictví a abychom vyplnili eventuální mezery, které budou zjištěny během této eh, odezvy. Konkrétně musíme dále pracovat na tom, abychom budovali kapacity, základní kapacity v rámci mezinárodních zdravotnických eh, regulačních opatření. Teď eh, vstupní místa pro cestující, kteří ví, odjíždějí a vrací se zemře, kde nadále dochází k eh, případům eboli. To by je dobrá příležitost, kde efektivně informovat veřejnost na základě důkazů. Některé členské státy nedávno zavedly opatření pro screening při vstupu a VHO povzbuzuje státy, aby prováděla takováto opatření a aby sdílela potom své zkušenosti. Screening samozřejmě může mít mít jenom omezený dopad eh, na snížení mezinárodního šíření, ale potřebujeme také screening při výjezdu, ale samozřejmě, že výhody a nevýhody je třeba pečlivě zvanovat, zvažovat, protože také to může znamenat značný tlak na zdroje. Další eh, bezpečnost a zabezpečení zdravotníků je velice podstatné, aby tato velice důležitá ušlechtilá práce byla vedena na nejvyšší a nejkvalitnější úrovni, protože tito lidé jsou nejvíce vystaveni riziku. Proto pracovníci je třeba vyškolit, eh, vybavit a eh, musí nacvičit tedy vlastní připravenost. Pokud dojde k infekci, mělo by se jim dostat veškeré péče v příslušných zařízení, jak to budou potřebovat. A tím se také dostáváme eh, k evakuaci zdravotníků a eh, k zřizování center zdravotnických tam, kde zdravotníci pracují. Ráda bych využila této příležitosti, abych poděkovala také těm evropským členským státům, kteří podporují a, přivá- a přijímají evakuované mezinárodní zdravotnické pracovníky ze západní Afriky. Velice si toho ceníme a bude to nadále velice zásadní, tak aby tam lidé byli ochotní zdravotníci jezdit. Máme velice dobře koordinovaný přístup dohod mezi EU eh, e a VHO právě v oblasti evakuace zdravotnického personálu. Dovolte mi, abych rovněž zdůraznila, že spolupráce mezi VHO, Evropskou komisí a ECDC je vysoce efektivní. Naše regionální kancelář také podporuje členské státy, aby se posilovala jejich připravenost na hemoragické horečky, včetně eboli, ale také, aby si udržovali a rozvíjeli další kapacity v rámci mezinárodních regulatorních opatření. Dneska je to ebola, zítra to může být jiná choroba. A toto je opravdu e, upozornění, takový budíček pro mnoho regionů a členských států, aby dokončili to, co co ještě neudělali, tedy aby si dobudovali veškeré kapacity, jak to mají udělat v rámci mezinárodních regulačních opatření. A nakonec mi dovolte, pane předsedo, říci tolik, že eh, budeme bez, zabezpečeni před ebolou, až se ta epidemie pořádně vyřeší u zdroje. Proto musíme investovat vše, co je možné, abychom získali v dotčených zemích epidemii pod kontrolu, neboli v západní Africe. Na to se musíme zaměřovat pokračovat a nikdy na to nesmíme zapomínat. A vaše podpora, pane předsedo eh, a členové výboru, eh, doufám, bude nadále eh, upevňovat mezinárodní reakci v západní Africe a my si toho velice ceníme a velice to potřebujeme. Děkuji. Děkuji vám za váš projev. Děkujeme za užitečné informace. Máme dlouhý řečnický seznam. Poslanci si přejí také se vás otázat a ještě předtím, než zazní otázky, uslyšíme pana Johna Ryana, výkonného ředitele, který je zde přítomen. Pět minut? Pět minut, dobře. Dobré dopoledne pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. My chceme pomáhat jako komise zemím, které jsou stiženy epidemii eboli a to všemi možnými způsoby. OSN vede toto úsilí, členské státy se snaží eh, ukončit tuto epidemii co možná nejdříve, ale současně komise potřebuje také spolupracovat s členskými státy EU, aby zajistila, že Evropa je dobře připravena na eh, ebolu. Jak už řekla Suzana Jakob, riziko zavlečení eboli, šíření eboli zde je nízké v Evropě, ale e, například u zdravotních pracovníků mohou mít e, e, styk mezi blízkými osobami v rodině a to by podle mě, mohlo by to podle mě důvěru obyvatelstva, kdyby se šířila Eh, Ebola. Proto v každém členském státu eh, jsou eh, centra pro boj proti takovýmto chorobám a také máme bezpečný výbor, který byl ustanoven v loňském roce na základě rozhodnutí Toto rozhodnutí ukázalo, že velice důležitým nástrojem, protože nám poskytuje pevný rámec k tomu, abychom mohli být připraveni, abychom se mohli navzájem notifikovat, varovat, abychom mohli hodnotit riziko a zvládat je, abychom mohli sdělovat riziko a šířit informace mezi občany rozhodnutí také eh, poukazuje explicitně na to, že členské státy EU mají konsultovat eh, v rámci tohoto výboru, aby podpořil implementaci eh, hlavních kapacit v rámci mezinárodních eh, zdravotních pravidel. 20krát tento výbor se sešel od eh, března tohoto roku, kdy se projevila tedy Ebola a eh, byly podpořeny informace pro cestovatele ve všech jazycích EU a to se ukázalo být tedy klíčovým kanálem informací. Například byly dány informace letištím, veřejným zdravotnickým institucím, aby eh, byl zdravotnický systém připraven, aby eh, zaměstnanci věděli, jak čelit nebezpečí eboli například v průběhu letu nebo eh, po příletu. U potvrzených případů Evropská unie musí mít také systém varování. Ve Stockholmu středisko připravilo rychlé hodnocení rizika a Eh, také eh, vedení eh, k tomu, nebo vedoucí linie k tomu, jak takovou situaci hodnotit. Připravenost členských států tež byla prodiskutována při neformálním zasedání ministrů zdravotnictví 22. a 23. září tohoto roku. Toto hodnocení připravenosti se nyní aktualizuje v několika zemích, nebo z několika zemí nás eh, informovali, že nemají eh, přístup k takovým eh, zařízením, která by byla schopná se zabývat ebolou a případně neměli přístup k vysoce kvalitním vědeckým laboratořím, které by byly schopny poskytovat výsledky laboratorních testů. Zabývali jsme se tedy eh, evakuačními, zdravotnickými eh, postupy, zabývali jsme se různými dalšími expertními eh, otázkami. Experti jsou vysíláni na místa tak, aby se minimalizovalo riziko sekundární nákazy a aby se aby se posílila bezpečnost pracovníků, kteří by pracovali s pacienty s těženými ebolou. 13. listopadu se bude další zasedání pro A e, budeme se zabývat také tím, e, e, jak chránit zdraví pracovníků, kteří se mohou setkat s ebolou v průběhu své práce například na letištích nebo v letadlech. A také jak léčit pacienty s ebolou, jako ně pečovat v rámci EU. Eh, jak už o tom hovořila eh, paní Suzana Jakob, eh, na letištích se budou provádět a provádějí. Už kontroly v západní Africe se provádějí tyto kontroly zdravotnické, nyní se, nyní se monitoruje, jakým způsobem jsou prováděna, prováděny tyto tyto testy, tato měření a, a případně se doporučí další změny. Je zapotřebí, abychom se Eh, abychom eh, chránili jak zdravotníky, kteří pracují na místě, tak i obchod. Eurooffice a komise eh, připravila video, sdělení videoklip, jak se chovat, jak se chránit před nákazou eboli. Ohledně evakuace, která je důležitou věcí pro zdravotnické pracovníky, tak komise vytvořila svůj vlastní systém evakuace z postižených eh, území eh, pro zdravotníky, kteří tam jsou, aby byli evakuováni tedy do Evropy. Toto bylo vytvořeno minulý týden. Eh, pacient, mikrofon je vypnut. A už je mikrofon znovu zapnut, výborně. Také se zabýváme společnou zakázkou um, Eh, na nákup vakcín a ochranného, eh, ochranných pomůcek ze strany členských států. Eh, kolega z agentury pro léčiva a pro zdravotnictví o tom bude hovořit také. My máme mapu ohledně možných léčebných prostředků a zařízení, které v současné době máme. Děkuji vám, pane předsedo. A jako další promluví pan Mark Sprenger, ředitel ECDC. Thank you very much. Good morning. Now, first of all, my thought... Eh, dobré ráno. Tak eh, především bych chtěl vzpomenout na eh, oběti a rodiny této strašlivé epidemie. Já nevím, jestli ta čísla, která jsme zde měli, opravdu vyjadřují reálný dopad. Možná, že je to, jsou poněkud poceněna. My v médiích slyšíme mnoho příběhů osob, které jsou podleřelé z nakažení a jsou to v Evropě. Hovoříme o sedmnácti osobách v Evropě ale velká většina z nich eh, nakonec eh, se okazuje, že jsou to falešné poplachy. Takže my eh, dnes to máme tak, že že někdo od někud přijede a má horečku, je přeskoumán jeho zdravotní stav na ebolu, většinou je to ale chřipka nebo nějaké nachlazení nebo malárie. Celkově jsme tady měli v Evropě devět případů eboli, eh, osm z nich eh, to byly osoby nakažené na místě a repatriované a pouze jeden člověk se nakazil přímo v Evropě. Čili eh, my nejsme nějak moc postiženi, ale každopádně to nebezpečí nakažení nebo šíření eboli v Evropě nepomene, dokud v západní Africe se nepodaří tuto Eh, epidemii zvládnout. A na to je třeba podstatná mezinárodní eh, spolupráce. ECDC eh, poskytuje technickou pomoc při boji proti ebole. My se účastníme zasedání bezpečnostního výboru a také jednáme na jeho objednávku a také od, od srpna Eh, jsme tady v režimu eh, zvýšené činnosti a máme asi 40 expertů, kteří dnem i nocí eh, pracují na tom, na čem je třeba. Čili my mapujeme situaci, poskytujeme pomoc a tak dále. Uvedu dva příklady. Téměř všechny případy eboli Eh, ošetřované v Evropě, eh, to jsou osoby, jsou to již pacienti identifikovaní takto v západní Evropě, v západní Africe a jsou převážení na léčbu do Evropy a samozřejmě za podmínek, eh, kdy jsou vyloučená rizika šíření nákazy. V reálném životě by to samozřejmě nebylo tak jednoduché. Není snadné dostat se ke všem těm ochranným prostředkům, které potřebujete a i když je máte a použijete s drobnou chybou, eh, tak už jste ohroženi. To jsme viděli v případě Madridě. To znamená, že my se snažíme eh, zdravotníkům, zdravotním profesionálům Eh, dávat podrobné informace, jak používat ochranné prostředky. Máme tady eh, pokyny pro to, co dělat a naopak čemu se vyhnout. Eh, také eh, můžeme poskytnout členským zemím osvědčené postupy, co dál. A jak jsme slyšeli od Johna Ryana, eh, komise vytvořila síť, do které se mohou zapojit lékaři v Evropě, ti, kteří mohou poté léčit případy eboli zde v Evropě a mohou si vyměňovat výsledky z experimentální léčby. Eh, náhodou tady včera eh, jsem byl eh, v Africe, setkal jsem se s kolegy z Nigérie a ptal jsem se jich, co je zásadní pro to, aby úspěšně zastavili ebolu. A oni velice jednoduše řekli, potřebujeme, aby to bylo jasně vedeno, aby to mělo směr a aby do toho šli odhodlaně. A já si myslím, že v Evropě platí to též. Děkuji a nyní pan Guido Razi, ředitel agentury EMA. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové poslanci, já jsem velice potěšen, že vám mohu představit, dát jakýsi obrázek o eh, naší agentuře a jak se snaží eh, přispět k boji proti této epidemii. Samozřejmě jde o velkou globální mimořádnou událost, která si vyžaduje mimořádnou úroveň mezinárodní spolupráce. Myslím, že to všechno velice dobře již vysvětlili všichni mý tři předřečníci. Krátkodobě se dá říci, že se snažíme o eh, efektivní kontrolu této nemoci tím, že budeme eh, řídit a izolovat eh, její výskyt. Ovšem, pokud ji dlouhodobě chceme vymítit, odpovědí je samozřejmě léčba a vakcíny. Vzhledem k roli zkušenosti a expertízy, kterou má eh, naše Evropská eh, zdravotnická agentura EMA, eh, je jasné, že musíme podporovat výzkum a vývoj léčiv a zejména vakcín. Jde nyní o to, abychom všechno urychlili, našli způsoby, jak to všechno urychlit, jak ve výzkumu, tak v přípravě, tak ve schvalování. Zatím se podařilo toto. My jsme již v srpnu začali schromažďovat eh, ty nejlepší experty z Evropy a ze světa. A my jsme eh, se také setkali Eh, s firmami, které pracují na vývoji léčiv proti ebole a snažíme se je pozbuzovat k tomu, aby kdykoliv eh, nastane nějaká nová situace, otázka, nový nástroj, cokoliv, aby to všechno bylo řešeno co nejrychlejším způsobem, abychom co nejdříve měli výsledky a jejich vyhodnocení. Máme Eh, regulační nástroj, která se, eh, jde o urychlenou certifikační proceduru a eh, mohu říct, že minulý týden jsme vydali první takový rychlý certifikát proti ebolové vakcíny a podařilo se to mimořádně rychle. Další důležitá věc je, je kontinuální způsob vyhodnocování a opět eh, je to všechno eh, zařízeno s cílem eh, vývoj urychlit. Nicméně velice důležité je nalézt nějaký způsob, jak zhromažďovat důkazy co nejlepším způsobem. E, jsme v situaci nouzové a ten proces je nezbytné urychlit. To bude znamenat, že pokud budeme úspěšní, budeme moci a budeme, být, budeme připraveni e, postavit se tomu problému, pokud by se měl přelít do Evropy. Nicméně e, musíme si počínat s maximální odpovědností. Jsme regulátorem, čili očekává se od nás, že naše rozhodování bude na základě opravdu e, dobrých úvah, e, dobrých informací, bude to kvalitní a spolehlivé. Veřejnost samozřejmě nemůže tolerovat Eh, případné selhání našeho úsilí nebo dokonce vakcíny. Jak jsem řekl, eh, my eh, tedy se snažíme pospůsobovat urychlení práce na straně těch, kteří vyvíjejí vakcíny a nyní jde o to, abychom její výsledky co nejrychleji otestovali a dostali do výroby. Všichni jsme to hovořím i za své kolegy, všichni jsme odhodláni úzce spolupracovat s ECDC, eh, e eh, s Evropskou komisí, s laboratořemi a tak dále. Děkuji a teď můžeme dát slovo kolegům a začneme panem Petrem Lízem. Toho... Ano, eh, děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem řečníkům, bylo, byly to cené informace. Já bych chtěl podpořit všechny ty, kteří zdůrazňovali, že je to problém omezený na západní Afriku a že bychom tedy neměli propadat panice, co se týče situace v Evropské unii. V západní Africe jde o humanitární katastrofu a pro nás to znamená závazek co nejrychleji a nejefektivnější pomáhat. A to tedy ne, protože eh, by se tu a tam mohl nějaký nakažený objevit eh, v Evropě, ale prostě proto, že jede o množství lidí přímo na místě a eh, že si prostě nemůžeme dovolit nechat tyto lidi svému, tedy jejich osudu není možné tady eh, izolovat eh, západní Afriku a udržet to všechno tam a počkat, až to prostě na místě vyhnie. To by bylo strašně cynické a eh, jaký by to byl signál pro lidi na místě. Já myslím, že to by bylo vysloveně pozvání Eh, a voda na mlín fundamentalistům, kteří tam na místě také jsou. Čili jde o to, abychom lidem na místě poskytli perspektivu. Z tohoto důvodu energicky, energicky podporuji VAO a eh, další organizace, pokud se týče zdravotnických evakuací. Samozřejmě, že jde, to rozpoutává tedy diskusy, také u nás v Hamburgu jsme měli jednoho nakaženého pracovníka, a já musím říci, eh, se zkušeností v krizových oblastech, eh, mnoha, mnoha letou zkušeností. Eh, vím, jak to vypadá, když je někdo postižen. Já jsem tenkrát musel jet čtyři hodiny v terénním vozidle, než se mě podařilo dospět k jakési pomoci. Čili ta riziko tam existuje, taková je tam situace a musíme jim proto pomáhat. Já bych chtěl poděkovat panu Marku Šprengerovi, který řekl, že v Evropské unii se nakazil pouze jeden jediný člověk, to znamená nešiřme paniku. Přesto bych se zeptal expertů, jsou všechny země dobře připraveny? My víme, že ve Španělsku se problém řešil, tam došlo k nakažení jedné zdravotní sestry, ale to se zvládlo. Čili můžeme počítat s tím, že ve všech zemích to zvládáme a e, že to zvládneme e, i ty případy e, zdravotnických evakuací. Ještě tedy k té prezentaci pan Jakob a možné terapie. Já bych řekl, že eh, se soustředujeme na něco, co eh, není úplně správně. Eh, to znamená, že začneme někdy v lednu provádět testy vakcín to je pořád ještě nějaký čas, to no, eh, bude trvat. A otázka je tady, kolik vlastně těch vakcín jsme schopni potom, když to dobře dopadne, eh, vyrábět a eh, komu se dostanou. Tady samozřejmě jde o to, abychom posilovali zdravotnický systém, to znamená maximálně dotržovali hygienu a tak dále. A jestliže budeme mít ve větším množství očkovací látky někdy v roce 2016, tak to už je dost pozdě. Takže otázka, zda se soustředovat na terapii nebo na e, očkování, tak prostě v příštích týdnech musíme dělat všechno to, co je možné. E, děkuji. Já také vítám, že dnes tady probíhá tato debata. Takové debaty, takových debat není nikdy dost. Je třeba konat také o světu. My jsme měli spoustu panických reakcí, to bylo třeba také v mém volebním obvodu. Prostě eh, vrátil se nám eh, jeden zdravotník z Afriky a regionální politik začal šířit paniku, že k nám přišla ebola. Eh, tak to není dobře. My samozřejmě eh, musíme něco dělat. Eh, my víme, kdy ta epidemie vypukla jak dlouho trvalo, než jsme zareagovali a a teď jsou tam tedy lidé, kteří pomáhají, těm bychom měli být vděční, kteří oni tam jdou často dobrovolně a teď je důležité, abychom si jich vážili a aby nebyli předmětem stigmatizace a ještě prostě trestání za svoji dobrovolnickou činnost. Čili tady je to otázka na VHO a další, jak de facto zlepšit komunikaci, poněvadž to je důležité, to je naše zodpovědnost. A také Eh, je třeba reflektovat, kde co můžeme zlepšit. Já myslím, že eh, chyběly úplně základní věci, eh, jako jsou, já nevím, gumové útěrky, ručníky a tak dále. Čili prostě to jsou drobnosti a tady selháváme, tady by mělo být celkem možno jednoduše toto, spravit, toto vylepšit. Teď otázka eh, ten eh, personál. Tady bylo řečeno, že eh, v Evropské unii se nakazila pouze jedna osoba. Čili to znamená, že v nemocnicích taky je třeba poskytnout jim více informací. Prostě nevím, proč to tak trvá. Teď je to skoro rok, co vypukla tato epidemie Eh, my prostě postupujeme tak strašně pomalu a ještě dnes máme takový eh, deficit informační. No, tady bychom měli něco dělat. já tedy děkuji srdečně všem těm, kteří přiložili eh, ruku k dílu, ale také ti, kteří prožili osobní tragédie v ono opravdu eh, ta ebola eh, často stála ve stínu jiných světových konfliktů a já jsem velice rád, že dnes můžeme otevřeně hovořit o tomto problému. Děkuji, pan Gebrandy. Děkuji vám, pane, před... Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji paní Jakopa dalším. Jsme rádi, že jsme se mohli doslechnout více o tomto tématu je příkladem postoj Evropské unie. Tolik lidí hovoří o e, tomto tématu z různých aspektů. Rád bych se zaměřila ten poslední obrázek prezentace paní Jakob a to, že ten skutečný cíl se nenachází v Evropě. To je absolutně jasné. Naši experti nás informují že velmi dobré fungující veřejné zdravotnictví je v Evropské unii a ebola je proto relativně, eh, mm, může být relativně snadno eh, takto léčena a můžeme ji předejít, ale ten cíl je jinde. Prosím vás, já, nebuďte příliš diplomatičtí v odpovědi, paní na paní Jakob bych měl otázku. Když se podívá tento problém jako celek, jak vůbec se řeší tato krize eh, směrem eh, v souvislosti s západní Evropou? Já jsem slyšel, že francouzi jsou aktivní v Gineji, proč se hovoří francouzsky, eh, angličané zase ve Sierra Leone, proč se mluví anglicky, a že tedy mají historická pouta v Liberii, je několik nemocnic, které jsou blízko, jsou z, ze Švédska, z Dánska, z Německa, ale zdá se mi, že tu chybí skutečná silná koordinace. Těším se tomu, že členské státy pomáhají. že poskytují pomoc těmto zemím v západní Africe, ale mám takový pocit, že potřebujeme mnohem evropštější postup. Teoreticky tu na to máme systémy. Máme krizovou platformu, která by mohla být využita pro podobné účely, ale ještě takto využita nebyla. Když se podívám na velice slabá prohlášení, která padla eh, na Radě pro zahraniční záležitosti a na Evropské radě minulý týden, tak nemám velkou důvěru v to, že členské státy jsou skutečně ochotny umožnit eh, skutečně silnou evropskou koordinaci. Takže to, co mě zajímá mimořádně, je, je tedy pravda, že nemáme žádnou skutečně silnou eh, koordinovanou pozici, koordinovaný postoj eh, za Evropskou unii. Také to škodí naší efektivitě a účinnosti mezinárod... působení mezinárodního společenství a také to má negativní dopad eh, například, eh, co se týče postupu VHO. Nyní paní Rivazi. Děkuji vám, pane předsedo. Vítám vás zde, paní Jakob. Vy nyní zastupujete my vás známe jako zastupkyni ECDC. Vítejte tedy mm, zpátky mezi námi. Já to vidím tak, že jsme měli zprávu VHO a vy eh, jste údajně měli eh, vyčkávací doby šesti měsíců, než jste přednesli eh, Eh, zprávu, než se zjistilo, že tedy ebola se šíří eh, prostřednictvím eh, rodinných příslušníků a podobně. A 24. března se teprve začalo říkat pozor, je tu naléhavá situace. Nicméně ta věc vypukla už před šesti měsíci, takže jste trochu zodpovědní za to, že celá situace explodovala a že jste nebyli dostatečně z mezinárodního hlediska mm, pozorní. A já si myslím, že je neuvěřitelné, že neslyšíme zde titul eh, Lékaři bez hranic, protože oni tam jsou přítomni eh, a nikdo se tu o nich nezmiňuje. O tomto združení nehovoří nikdo, protože to oni postavili první nemocnice, začali přijímat nemocné a začali diagnostikovat. Takže nejde tu jen o eh, mezinárodní společenství, které reagovalo. Pak se hovoří o vakcínách a o léčbě. Když se podívám na článek z roku 2012, vědci říkali, mm, že ebola nikoho nezajímá, protože e, zemřelo malo pacientů, protože farmaceutické laboratoře uvádějí, že se neskoumá e, tato věc, protože na to není dostatečný trh a není to dostatečný zisk. Ohledně eh, inovativních léčiv, eh, kterými se zabývají velké farmaceutické laboratoře a eh, Evropská komise, se psal text a já jsem byla stínovou zpravodajkou a hovořilo se tam právě o tom, že tu musí být nějaká inovativní léčiva pro ebolu, chikungunya a podobně. Ale ty zjištěm, že to nikoho nezajímá. Pán Barozo říkal, že bude 24 milionů právě na pozbuzení vývoje, vývoje výzkumu v této věci. Opět jedná se o spolupráci s farmaceutickými farmaceutickými společnostmi a laboratořemi, aby je zajímal tento výzkum. Takže to je opravdu neuvěřitelné, že se to děje. A je naprosto nutné, aby v těchto limitních případech eh, a eh, vidět, že tu jsou nevládní organizace, které se do toho poští, protože my vidíme, že mezi tím se vyvíjejí prostředky na, cho, na snižování cholesterolu anebo proti obezitě. S panem Guido Renzi a z VHO Eh, tedy jaké podmínky potřebujete k tomu, aby vznikaly tyto klinické studie? Já si myslím, že to problém není. Eh, jsou, ty, mm, jsou prováděny eh, v Sierra Leone nebo v Guineji. S jakou etikou se provádí tyto studie klinické? Jistě je zapotřebí tímto stádiem projít, ale je zapotřebí, aby ty vakcíny byly bezpečné, budou se vakcinovat i děti. A e, potřebujeme tedy zajistit podmínky, veškeré podmínky k tomu, aby, e, aby všechno e, bylo patřičně, patřičně ošetřeno. Já od své vlastní rodiny žádám informace a, a vy jste, myslím, hovořili přímo mírně, jemně. Eh, je pravda, že ne všude existují taková eh, sanitární eh, opatření a zdravotnická zařízení jako v Evropě, ale 10-15 tisíc lidí je je kontaminováno, je nakaženo a přitom je jen několik malo desítek míst v nemocnicích. A než se uvolní místo v nemocnici, tak už čeká venku fronta další. Je to opravdu strašná věc, tady se jedná skutečně o fungování je naprosto nutné zastavit tento zdroj kontaminace, který jsou lidé, kteří již mají chorobu, ale nejsou eh, v nemocnici. Pokud je tu 10, eh, 15 mm, eh, takovýchto osob, které přijedou najednou, tak to je problematické. A ve Spojených státech pan Obama reagoval. Prohlásil, že tam, tedy tam pošle tři tisíce vojáků. Ale je tam velice málo lidí s ohledem na lidské zdroje, kteří by přímo na místě vzdělávali tam. E, ano, my posíláme zdravotníky a lékaře, ale proč, eh, pro, hm, proč je jich málo? Protože se lidé bojí. A potřebujeme i v rámci OSN hovořit jasněji, silněji. Vy jste příliš slabí, mluvíte slabě. Pak v Nigerii se to zastavilo, no ale podívejte se také na Burkinu Faso. Nemůžeme říci, že situace je stabilní, protože situace se může vyvinout eh, velice rychle jinak. Co udělá tedy VHO, co udělá komise, aby zaručili potravinovou pomoc na, a na úrovni personálu, protože jsme se téměř dostali v situaci, která připomíná válku. Opravdu eh, mě znepokojuje to, co jsem slyšela. Jako by se si neuvědomovali závažnost situace. Všichni ti lidé, ty, ti asociace, které tam pracují, musím říct, že jsou ti lidé traumatizovaní. Vám trvalo šest měsíců, než jste zareagovali. A bylo by zapotřebí, abyste nyní hovořili trochu rozhodněji. Thank you and... Děkuji. Pan jurist Jabouc. Chci vás požádat, abyste hovořil stručněji, protože každý chce se vyjádřit. Buenos días. Eh, Děkuji mnohokrát a dobré dopoledne. Děkuji, pane předseda. Já asi zopakuji něco, co říkala paní Rivazi. Paní Jakob se vyjádřila pozitivně, ale já jsem také hovořil s lékaři z organizace Lékaři bez hranic, kteří tam pracují a říkají, že situace je opravdu katastrofální v tomto regionu. Ta prohlášení, která byla učiněna eh, minulý týden, jsou evidentně v rozporu s některými předchozími. Zdá se, že na začátku roku 2015 by už se mohla být eh, vakcína, ale mnozí říkají, že ta katastrofa je tak rozsáhlá, že ani vakcinace by to nevyřešila a že ti, kdo již tu chorobu ehm, mají, že jim by to nepomohlo. Eh, pak eh, je tedy tato malá odpověď z Evropy, taková jenom to tak odkapává, nedostatek zdrojů, které se na to dávají, to vede k přímé a nepřímé mortalitě životě v tomto regionu. Zkrátka, protože jsou tady případy i malárie a jiných chorob, které se neřeší, neléčí eh, v tomto regionu. Vlastně to celé, celý ten problém chorob se musí řešit jako celek. Momentálně ebola zabíjí méně lidí než, eh, než bez spalničky a další choroby v tomto regionu. Odborníci se už k tomu vyjadřovali a také my z Evropy jsme přispěli ve smyslu odborníků, eh, financí, ve snaze pomoci region, se ve střednědobém regionu s tím vyrovnat, ale nestačí to, nebude to efektivní. Bohužel veřejné mínění v Evropě si dělá větší starosti s těmi pár případy, které by mohly dorazit do Evropy, než s tou pokračující humanitární katastrofou v Evropě. A jak už říkají jiní, mohl bych také o tom hovořit daleko mm, dlouřeji. Dopad na Evropu se pokládá za něco serióznější než vlastní tragédie, která se odhrává v Africe. Jsem rovněž přesvědčen, že OSN a VHO mm, reagovali nesmírně pozdě za něco, co si zasloužilo ne bezprostřední odezvu a myslím, že daleko víc už měli udělat před mnoha měsíci. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji všem eh, hostům, kteří zahájili tuto diskuzi. Já bych se rád vrátil k tématu vakcín. Protože paní Řilka, jako potom už hovořila, a snažila se nás víceméně ujistit, protože hovořila o pěti vakcinách, které eh, nyní procházejí fází experimentů a že tato fáze bude ukončena zrychlenými protokoly oproti těm standardním. Ale jak už naznačila naznačili poslanci přede mnou, Glaxo což je farmaceutická firma, která dostala za úkol vyvinout tuto vakcínu v krátké době, co nejkratší době, před několika měsíci prohlásila, že v lednu 2015 bude přes 10 tisíc dávek této vakcíny k dispozici i díky autorizaci FDE ze Spojených států eh, díky eh, dobrovolnému experimentování na člověku. Ale pak před několika dny vedoucí programu výzkumného z Galaxo prohlásil, že bohužel se vracíme k tradičnímu ne zrychlenému protokolu, protože zapotřebí provést další testy první fáze, neboli o netoxicitě vakcíny. A je zapotřebí hodnotit účinnost a bude zapotřebí tedy nově testovat eh, tuto věc, věc než se stoupí do fáze 3. Takže se ptáme, co se stalo a do jaké míry jsou důvěry hodná tato ujišťující prohlášení, které jsme dnes slyšeli. Na jedné straně donedávna se prohlašovalo, že na začátku roku 2015 bude hotová vakcína a teď vedoucí programu z Glaxo uvádí, že v důsledku těchto dodatečných testů ta vakcína nemůže být chápána jako platná reakce na současnou epidemii. Tak se ptáme, jak je možné, že ten zrychlený protokol najednou je opuštěn a vracíme se tedy ke standardnímu protokolu a za druhé, eh, v jakém stádiu je, je eh, experimentování v dalších farmaceutických eh, firmách a jak za těchto dramatických situací budeme reagovat. Děkuji. Jako další paní Šerie Pirik pane předsedo. Pane předsedo, už o tom hovoříme poměrně dlouho a jsem velice ráda, že vy, pane předsedo, jste tlačil na to, aby jsme to zařadili na jednací pořad, aby se tomu věnovala taká pozornost. Já jsem přišla z jiného výboru, vidím, kolik je tady kolegů, kteří to chtějí sledovat. Mám otázku na představitele ECDS. Eh, ohledně toho, co bylo řečeno o viru Ebola. Zatím tady není, ale mohl by sem dorazit, proto se konkrétně chci zeptat. V takovém případě, jak jak se to bude řešit. A myslím si, že e, je velice jedno, zjednodušeným e, přístupem to prostě udržovat pod kontrolou. A vy, paní, jste ředitelkou pro Evropu. A jaké máte kontakty s vašimi kolegy v Africe? Máte je vůbec? Vy jste říkala, že v Nigerii se to vyřešilo dobře. Máte tady dobrou koordinaci? A to se ptám také komise. A pak vůbec nejdůležitější otázka. Oh. My už jsme o tom hovořili dlouho. Kromě těch 500 milionů humanitární pomoc je nezbytná stejně. A jak tam můžeme dostat lidi? Jak můžeme pomoci lidem v Africe? O teda, to je důležité. Neměli bychom mít nějaký projekt, který by vypracovala Evropská komise pro sirotky, protože ty nemohou být ponecháni na pospas osudu. Každý eh, chce na tom mít nějakou politické body získávat i v zemí, zúčastní všude, všichni ministři, ale měli bychom tady hovořit jedným hlasem, protože mělo bychom se zaměřit také na letišní kontroly. Děkuji a teď eh, místo předseda pan Baňo. Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, přeji si poděkovat paní Jakab za její příspěvek a eh, Eh, ona je ředitelkou VHS pro eh, Evropu. Víme, že patří k zakladatelským členům ECDC eh, do roku 2010 jsme s ní měli kontakty v rámci ECDC a myslím, že vedla velice respektované politiky na mezinárodní úrovni proti infekčním chorobám. Chtěl bych říci, že se chci zaměřit především na dvě věci. Za prvé, já jsem byl zpravodaj ohledně rozhodnutí které se mělo přijmout roku 2014 u závažných chorob, které mohou ohrožovat zdraví a mohou být eh, na každé chci hm, také přivítat pana Rajena, eh, který zde eh, zastupuje Evropskou komisi. A musím říci, že musím, hm, musím k tomu poznamenat, že to byla dvouletá práce, a v členských státech se od roku 2009 hodně pracovalo na tom, protože se jednalo eh, o bo, eh, proti H1N1, eh, proti chřipce. A měli jsme tedy celoevropský zájem na tom. A možná by nové poslance zajímalo, že Eh, u průběhu té epidemie H1N1 jsme konstatovali, že Evropský parlament se rozhodl přijmout iniciativu společně eh, s komisí proti členským státům, ještě jednou tedy, abychom dosáhli toho rozhodnutí, které bylo zapotřebí provést. No a nyní máme výbor pro zdravotní bezpečnost, který se pravidelně setkává v Lucemburku. A od té doby, co Eh, co virus Ebola eh, vypukl do epidemické úrovně, eh, tak jsme zde na výboru Envy vedli o tom diskuzi už 3. září a za dva měsíce se řeklo, že od, mnoho více lidí bylo nakaženo a mnoho víc lidí zemřelo v západní Africe. A jak byste říkali, pane řediteli a paní ředitelko, Jedná se o skutečnou válku, kterou musíme vést proti eh, tomuto, eh, této pohromě. Eh, za předchozího mandátu jsme vedli už určitou válku, abychom mohli dosáhnout patřičného rozhodnutí. A nyní plod této parlamentní práce a práce Evropské komise proti členským státům, protože ten trialog, který jsme tehdy vedli v roce 2013, trval několik měsíců, nebylo to vůbec snadné. Členské státy vůbec eh, nechtěli takovéto rozhodnutí. A přesto my jsme eh, prosadili to, aby k tomu rozhodnutí došlo, aby zde byla veškerá opatření, která byla přijata. Mně eh, je líto, ale to se týká Johna Reina nebo mm, nás poslanců, že opět v těchto posledních týdnech či měsících eh, bylo zapotřebí přijmout rozhodnutí a vůbec se nehovořilo o tom, co se děje na úrovni EU, hovořilo se o členských státech, řeklo se, a my jsme rozhodli, ujistěte je. Ne. Oni nepřijali to rozhodnutí. Oni převzali rozhodnutí, které my jsme zde přijali, které bylo umoženo díky tomu výboru pro bezpečnost, aby Evropané mohli být takto chráněni tváří v tvář takovéto, eh, takovéto chorobě, jako je virus, jakou způsobuje virus Ebola. Je velice důležité, abychom toto připomněli, abychom připomněli význam, eh, který máme takto v Evropě. Eh, ohledně eh, lidí, kteří se staví proti budování Evropské unie, tak tam bychom měli jasně říci, čeho dosáhla právě Evropská unie v této oblasti bylo připomenuto již několika předřečníky, že opět jsou členské státy, eh, včetně těch evropských, kteří nepochopili rozměry finančních eh, potřeb. A to proto, abychom i v této diskuzi mohli žádat silnější evropskou eh, spolupráci a větší účinnost přímo na místě v Africe, jak už říkala paní ředitelka, financování Eh, pokud chceme mm, jít až do samého eh, do řešení, tak se jedná o miliardu dolarů, kterou potřebujeme. Ale v současnosti jsme teprve v půlce. A tak je zapotřebí to připomenout. Řekněme to jako evropští eh, poslanci. Řekněme to v členských státech a představitelům členských států. Ano, financujte tedy Eh, tato opatření, která budou eh, umožňovat vykořenění eh, této choroby přímo na místě. Zatím tato choroba stále vzbuzuje velký neklid jak v Africe, tak na evropském kontinentě. Dornano? Děkuji vám, pane předsedo. Paní ředitelko, ta Cesta, kterou se nám představila, nepřipadá eh, kompletní. Potřebujeme konkrétní praktická opatření v boji proti viru a proto bych ráda věděla, zda VHO eh, si uvědomuje základní aspekt, eh, to znamená zvládnutí migračního toku, nejen přes transitní místa, ale i přes hranice. Jedná se o ochranu evropského území před virem eboli. Děkuji. Paní Cabezon Ruiz. Pane předsedo, nejprve mi dovolte říci, že obsah zprávy zástupkyně Světové zdravotnické organizace je velice pozitivní. Je dobře, že nakonec VHO už má představu o rozsahu tohoto problému. A 20. října rada rozhodla, že bude třeba podniknout iniciativy, aby se koordinovaly mezinárodní snahy. To zmiňoval také zástupce OSN, aby se realizoval globální plán boje proti této strašné chorobě. Ale mám tady ještě jednu pochybnost totiž zda to vše vlastně spustilo tě několik pár případů eh, eboli v Evropě, zejména ten první u nás ve Španělsku, bez ohledu na pokrok, kterého došlo. Myslíte si, že ty snahy Evropské unie jsou dostačující, anebo si myslíte, že je třeba dělat víc? Myslím si, že už se udělalo hodně, ale ráda bych věděla, zda si myslíte, že to stačí, anebo zda je třeba dělat víc. Pak ještě pár velmi konkrétních otázek. Já jsem ze Španělska a viděla jsem tu cestovní mapu, ten plán pro prevenci nákazy eh, od zdravotníků, lékařů. Zejména eh, to vyplývá z národních eh, plánů pro naléhavé řešení. Pak také tady byly vypracovány protokoly s místními zdravotnickými orgány ve Španělsku. Momentálně se americké orgány snaží ehm, v podstatě eh, využít i vojenských materiálů, i personálu vojenského v příslušných zemí. Hovoří také o relokaci pacientů s ebolou. Myslíte si, že i v tomto smyslu můžeme očekávat, že se koordinace ujme OSN a že se toho zúčastní Evropa, aby státy jako Španělsko už neměly další případy? Je třeba něco jistě udělat v západní Africe, ale myslím si, že Západ jako takový musí se něco udělat, aby zmírnil obavy veřejnosti. Tuto práci je třeba samozřejmě dělat v podmínkách bezpečnosti, pokud by došlo k takové intervenci. Také se hovořilo nedávno o eh, experimentální vakcíně. Myslím si, že byla už snad schválena ve Švýcarsku. Je vám o tom něco známo a, myslí, a myslíte si, že to by mohlo znamenat, abychom se zbavili tohoto viru? Madame Svika, děkuji. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat našemu výboru za to, že byla zorganizována tato diskuze. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že se jedná o humanitární katastrofu. Je to menší riziko pro Evropskou unii, to jsme slyšeli, ale to nám nepomáhá. Bylo by pokrytecké izolovat západní Afriku, která je ohniskem epidemie je zapotřebí vykonat mnohé. Slyšeli jsme, že chybí finanční prostředky, že není dost personálu zdravotnického, že schází také eh, školení a vzdělání zdravotnického personálu, že eh, není dost informací. Hovoří se miliardě dolarů, to je obrovská částka, ale současně slyšíme, že Evropská komise věnovala 24 eh, milionů eur na eh, lékařský výzkum. Hovoří se o dlouhodobé perspektivě, snažíme se najít vakcínu, ale já chci vědět, jaké jsou krátkodobé opatření, co lze realizovat hned. Podle mne Evropská unie musí ukázat mm, že je v první řadě, že eh, vede, my nechceme v, v, izolovat Mali nebo Sieru Leone, my chceme izolovat virus Ebola. To musíme ukázat. A chci připomenout, že při slyšení eh, komisaře Solinidese, tak eh, kandidát na komisaře prohlásil, že jeho první cesta povede do západní Afriky právě proto, aby připomněl toto. A já, chci, já jsem na to chtěla upozornit. Je zapotřebí eh, vykořenit to ohnisko choroby a my musíme předejít našemu strachu, protože jen tak vyhrajeme. Děkuji. Paní Meissner. Já, vielen Dank. Děkuji vám, pane předsedo. Již mnoho zaznělo o tom, co Evropská unie musí podniknout na podporu postižených zemí k tomu tedy nechci mnoho dodávat. Opravdu je třeba obdivovat všechny ty, kteří tam dobrovolně jdou a riskují, nevím, co všechno se tam může stát. Tady bychom to měli podporovat, to eh, souhlasím. Ehm, já jsem také v výboru dopravním, čili myslím si, že je opravdu třeba, aby byli lidé informování, zvláště tady cestující na palubách letadel. My připravujeme video tady k tomu a samozřejmě také my v oblasti dopravy eh, bychom měli mít jasně, jasno v tom, jak velké nebezpečí pro Evropu. Ono je poměrně malé, ale existuje. A hlavně, aby nevznikala panika. Já jsem hovořila, hovořila s lékaři na německých letištích, eh, takže tam eh, se třeba eh, měří teplota, ale tam to prostě ještě neznamená, <laughs> že je někdo že, že je někdo jednoduše prostě nakažen ebolou a Eh, navíc eh, horečka je příliš málo, abychom řekli, že někdo tedy má eh, ebolu, taky, když někdo má ebolu a vezme si aspirin, tak jednoduše prostě to potlačí ty, tu zvýšenou teplotu, takže není měřitelná, ale je třeba vědět, sledovat komplex příznaků, třeba také zvracení nebo průjem a k tomu také horečka a tak dále. Čili eh, to, eh, pokud by to tady byla nutnost, tak skutečně by bylo třeba něco takového kontrolovat. No a eh, já myslím, že v Evropě na letištích je to zvládnuto poměrně rozumné. My jsme třeba, pokud se ovšem lodí týče, měli jsme, zást, měli jsme tady u zástupce agentury EMSA a byla zde také vytvořena eh, zvláštní jednotka, která měla zjišťovat, eh, jaké lodi přivážejí eh, cestující z Afriky a jaká jsou zde rizika. A nakonec se zjistilo, že to v podstatě je zbytečné, poněvadž jde eh, víceméně o nákladní lodě bez velkého počtu cestujících, eh, čili tady nebezpečí téměř neexistuje, přesto se to samozřejmě bude také sledovat. Ale skutečně měli bychom se spíše soustředovat na pomoc přímo na místě. Teď pan Balco. Děkuji vám, děkuji vám za slovo a děkuji také paní ředitelce za podané informace. Vy jste zodpověděla také eh, ty dvě základní otázky eh, komise. Eh, jak bránit šíření eboli a jak přistupovat k ošetřování pacientů. Já mám ještě dodatečnou otázku. Co by mohla Eh, udělat OSN, aby se zabránilo vůbec vzniku takovýchto epidemií. Mm, eh, samozřejmě ptám se zástupně VHO. Globální organizace eh, se snaží o určitou kvalitu života. Ovšem tady jde o jednotlivé země a každá ta země je trošku jiná globálně aktéři na světě využívají lidské zdroje různým způsobem. Eh, slyšeli jsme už, že existují země, kde počet lékařů na 100 tisíc eh, lidí je jedna. Jeden. Eh, Cítí tady o nějakou zodpovědnost nebo plánuje nějaké kroky, jak situaci zlepšit? Tedy situaci, která je v těch nejchudších zemích tak katastrofální. Já tedy předpokládám, že neexistuje nebo bude v příštích letech nebezpečí, že by takovéto Eh, epidemie mohly vzniknout, čili je třeba zaměřit se na prezen, prevenci. Máte takové nějaké plány v tomto směru? Paní Gutland. Já hm, děkuji, pane předsedo, a děkuji také eh, tomuto výboru, že nám umožnil dostat se k takto důležitým informacím. Chtěl bych také poděkovat paní Jakobsa podané informace. Samozřejmě je zjevné, že dosud chybí zdroje pružného financování, také lidské zdroje, to naprosto chápu. Nicméně eh, řekla bych, že ta frustrace, kterou jsme zde eh, slyšeli, že totiž eh, pomoc EU není dostatečná, tak eh, tady bych byla ráda, kdybyste se, paní Jakob, eh, eh, vyjádřila k tomu, co zde je možno změnit. Za prvé tedy akutní kroky proti šíření nemoci, samozřejmě, ale otázka je, jakou roli v tom může sehrávat Evropský parlament, tedy v zabránění šíření eh, Eh, té nákazy. Eh, také tady kolegové poukazovali na další eh, vlivy, například pro osoby, které jsou těhotné, ale také šíření dalších nemocí, jako je malária a podobně, čili aby tady nevznikaly ještě jakési doprovodné katastrofy. Bylo tady řečeno, že existuje naděje na to, že někdy počátkem příštího roku bychom mohli mít dispozici vakcínu. No a když se podíváme eh, trošku do minulosti, eh, ukazuje se, že často bychom byli mohli mít eh, Eh, ty léky a to, co potřebujeme dříve, prostě rychlejší cestou. To týká nejen eboli, ale také jiných nemocí. Eh, můžete nějakým způsobem eh, žádat, aby se nakonec, jakmile to zmizí z veřejného povědomí, aby se to prostě nestratilo? Představíče DC. Děkuji. Děkuji eh, za to, eh, že eh, tady je také mm, představitelé našich hostů, že se s námi podělili. Všem, chtěl bych říct toto, trošku mě tady schází určité vážné, důležité informace. Každá epidemie má svoji dynamiku. Nejdříve vypukne, dosáhne vrcholu a pak odezní. Tak to vždycky bylo. A já bych tedy chtěl slyšet eh, od paní představitelky VHO, v které etapě se momentálně nacházíme. Jsme na vrcholu nebo už eh, ta epidemie utichá? Samozřejmě, že tato, media, tato epidemie je mediálně velmi přitažlivá. Já, začalo to prostě takovým nějakým, taková velká panika, no a to téma se postupně tedy vyčerpá a nastane lhostejnost. A samozřejmě e, také toto využívají politici, případně lékaři, o kterým jde, e, kterým jde o politické cíle, k tomu, aby prostě na tom nějakým způsobem profitovali. E, měl bych tedy představit otázky na komise a EMA. Tak, Eh, zda se bude nadále pokračovat ve vývoji eh, vakcíny, i když ta epidemie eh, vyhasne. Dále otázka, je zde nebezpečí tedy mutací a jestli tedy to předvídat a využívat do budoucna. A další otázka, zda se koordinuje činnost EMA a FD, FDA, tedy eh, amerických, eh, americké eh, agentury. Samozřejmě jsou to jsou to samozřejmě otázky, tady máme virus, eh, ty se velice těžko eh, proti ním něco dělá, každopádně eh, jediná, jediný způsob je masové plošné očkování. Čili otázka je, jestli neuděláme tutéž chybu jako u prasečí chřipky. My jsme taky připravili masové, masové, masové očkování a nakonec se to vůbec nevyužilo z velké části. A ještě pro paní předsedkyni eh, jako pčeli, eh, kde, v které fázi jsme? Eh, jsme na vrcholu nebo už na sestupu? a na EMU, jestli výzkum bude pokračovat nebo odezní a jaká je koordinace s FDA. Poslední dva řečníci, paní Heve Děkuji. Je známo, že šíření viru je umožněno několika faktory, jako je masivní odlesňování, které vede eh, netopíry požírající ovoce, aby se blížily eh, lidským příbytkům. A zde se tedy jedná o využívání přírodních zdrojů. Ještě nám tu chybí jeden aspekt a to je konzumace masa divokých zvířat, takzvané bushmeat. To mohou být zvířata, která jsou nakažena buď eh, tím, že skrmili eh, eh, nemocná zvířata a nebo ovoce nakažené naka, nakaženými netopíry. Je zapotřebí také vést prevenci prostřednictvím informací pro populaci, která je exponovaná těmto jevům. Je, e, máte nějaké takovéto prevenční činnosti? Děkuji. Jako poslední, nikoli co do významu, pan Turmes. Äh, Děkuji. Äh, já bych navázal na paní kolegyně, která řekla, že äh, do toho potřebujeme jít s určitou energičností Eh, náš eh, problém tady. Eh, my, my jsme v kontaktu s MSF a my máme analýzy úplně jiné. Já bych navrhl panu Laviovi, abychom se sem také pozvali zástupce MSF. My jako zelení o to formálně požádáme, tak abychom tady měli také zástupce z terénu. A prostě lidi, kteří nemusí eh, od počátku eh, zakrývat chyby. Mám otázku od jednoho žurnalisty. Co, se, co nastane, když řekněme v prosinci, lednu nebo v únoru eh, vypukne v Evropě epidemie chřipky? My jsme tady zavaleni informacemi, jsme zavaleni různými zvěstmi a e, řečmi na internetu, které se šíří nad zvukovou rychlostí. Jak jsme připraveni na to, e, že by něco takového mohlo stát a pomocí internetu by se tady šířila prostě taková nějaká další až panika. Neměli bychom e, se připravit také na internetovou komunikaci pro případ paniky. No, protože eh, eh, noviny eh, ty vycházejí o den později vždycky. Ale jak jsme, jak jste připraveni na eh, paniky šířené po internetu? Děkuji. Děkuji. Pan gramatikatisk ještě se přihlásil. Vzhledem k tomu, že jsem poslední, tak eh, to vyřídím stručně. Jak je řečeno v Bibli, poslední budou prvními. Jsem eh, velice rád, pane předsedo, a chtěl bych vám poblahopřát k tomu, že se nám dostalo takových upcelených informací. Bylo by dobře, kdyby tady byl někdo z MSF, kdyby to, ale jsem rád, že je tady někdo ze Světové zdravotnické organizace. Rád bych eh, byl přesvědčen, bo nechal bych se přesvědčit, pokud by to šlo, že všechno eh, probíhá dobře. Rád bych eh, byl přesvědčen, že všech 28 členských států mají veškeré know-how pro eh, to, aby úspěšně řešili tento věr a zejména ty, kteří nespravedlivě, jak si myslím, trpí hospodářskou krizí protože v důsledku této hospodářské krize se naše zdravotnictví dostalo pod velký tlak. A pak je tady další věc, o které jsem zatím nic neslyšel. Eh, bylo by mož, je možné, že tato strašná epidemie eh, povede k dalšímu jevu, rasismu například vůči africkým nebo jiným chudým státům, proto musíme zachovávat velkou bdělost. A rád bych tady zdůraznil, ostatně už to tady bylo řečeno, že bychom měli vyvodit eh, poučení pro budoucnost eh, z této krize. Proč jsme reagovali tak pozdě? Proč nebyla dostatečná solidarita s chudými zeměmi? Jak bychom měli jednat a jak bychom měli jednat potom v budoucnosti? Děkuji. Mnohokrát děkuji a teď má slovo pa, opět paní Jakabová, aby odpověděla na ty otázky, i když to nebude tak jednoduché. Prosím. Nejprve dovolte, abych vám poděkovala za vynikající dotazy, projevy podpory, ale také zcela oprávněné výrazy obavy. Poslední samozřejmě je tady 28 států členské státu, ale mě zajímá těch také těch 23 států Evropského regionu, které zahr- ale ty další, které zahrnují i bývalý Sovětský svaz a jeho e, východní Evropu. My spolupracujeme velice úzce jako globální organizace. Já vedu práci v regionu a usídlíme v Kodani ale několik mých pracovníků pracují přímo v terénu v západní Africe. Například můj pracovník, který je přímo mojí pravou rukou, eh, vede eh, práci v oblasti infekčních chorob v Evropě, ale teď je v Gineji a proto máme informace z první ruky. Proto já vám neříkám něco, co by přišlo jaksi z naší slonovinové věže v Skodaně, ale přímo z terénu. V Evropské unie, jak si pořád myslím, riziko šíření eboli je nízké a evropské státy jsou dobře připravené, ale samozřejmě musíme vyvodit poučení z každého případu, včetně toho španělského, abychom zjistili, co dalšího je třeba udělat. Či jak už jsem mnohokrát ve svých prohlášeních říkala, Vždycky mě zneklidňuje, že jakmile je nějaký úsporný balíček, vždycky se oslabí veřejné zdravotnictví. S tím by se mělo přestat. E, týká se to výdajů na zdravotnictví v Evropě. Podívejte se na evropské státy. Pouze 3% z celkových výdajů na veřejné zdraví dáváme na e, podporu a prevenci. A to se zcela jistě musí změnit. Proto jedna z oblastí, kde si myslím, že Evropský parlament parlament a konkrétně tento výbor nám může pomoci, je, aby se zajistilo, že se tady pohneme dopředu a že budeme více informovat do propagace zdraví, ochrany a prevence a prostřednictvím kvalitního hodnocení budeme zjišťovat, kde jsou mezery a odstraňovat je. Dnes je to ebola, zítra to bude například koronavir z středního východu a musíme být na to připraveni, musíme mít všechny základní kapacity s nimiž se počítá v mezinárodních eh, zdravotnických regulacích a tam zatím ještě nejsme. To tedy je, pane předsedo, jedna z věcí, na které musíme myslet. Celkově souhlasím, co tu bylo řečeno, co vy jste říkali, že musíme tuto epidemii dostat pod kontrolu u zdroje, tedy v západní Africe. Ta epidemie je pořád ještě předu, před našimi úsilími o kontrolu. Proto zdůrazňuji, že musíme nadále urychlovat mezinárodní snahy a zajistě, zajišťovat eh, E, všechny potřeby, s nimiž se počítá v tom plánu VHO a OSN. Za tím účelem potřebujeme více středisek pro léčbu eboli, zatím, jak jste viděli, jich je jenom 15. Potřebujeme daleko více mezinárodních pracovníků, zatím jich je jenom 150 z těch 750, které potřebujeme. Také potřebujeme více národních pracovníků, kteří nám budou pomáhat v jednotlivých zemích. To je skutečně humanitární krize krize. Je to um, naléhavá situace, která nemá obdoby a proto se netýká jenom VHO, která vede samozřejmě tu eh, odezvu v oblasti veřejného zdraví, ale celé OSN se tím zabývá. Jsou tady také obtížné kulturní záležitosti, to bych měla také zdůraznit, například eh, způsob pohřbívání osob, jak můžeme zajistit bezpečné a zároveň důstojné pohřby. Jdeme správným krosměrem, ale ještě tam nejsme. A také eh, ještě s zjišťováním kontaktu. To jsou tedy velice důležité věci. Za druhé, izolovat chorobu a zjišťovat tedy ty kontakty v těch třech dotčených zemí. A další věc je, že musíme zajistit léčení nakažených osob. Za tím účelem potřebujeme plné zapojení příslušných komunit a více mezinárodních pracovníků. Jsem velice ráda, že paní Rivizi se týkala, že se dotkla otázky, o které se často eh, píše v médiích. Ehm, zda jsme se spolu pozdili ve své odezvě my jako VHO a OSN? Já říkám, že ne. Jde o to, že jsme vyhlásili eh, naléhavou záležitost pro veřejné zdraví 8. Eh, srpna v souladu s mezinárodními regulacemi, ale už v předchozím měsíci jsme tam byli. V březnu jsme to už navýšili na eh, úroveň 2 naléhavého nebezpečí a potom v dubnu a v květnu jsme už poslali 150 lidí z našich vlastních služeb oddělení VHO WHO přímo do terénu, právě z afrického regionu hlavně. A bez to, bez ještě dá se říci, že jsme to ne, pořádně neskomunikovali. My možná nejsme dostatečně zdatní v komunikaci ve WHO, to uznávám. Ale nemyslím si, že jsme udělali něco špatně nebo že jsme uh, oddálili reakci na, epi, eh, na epidemii. Ale v souladu s regulo, mezinárodní regulacemi jsme pro, uskutečnili oznámení 8. Eh, du, uh, srpna. Udělal to generální sekretář. Samozřejmě hodnocení musíme udělat a jakmile budeme mít epidemii pod kontrolou, musíme to vyhodnotit, ale také na základě mezinárodních zdravotnických regulací máme k tomu eh, mechanismus. Eh, možná si vzpomenete, že když se jednalo o N1H1, že se také naše odezva tehda eh, odezva, že se křičelo vlk, když tam nebyl. A my, že mi se říkalo, že jsme pozdě to oznámili a museli jsme si tehda velice hájit. A my jsme také také potom provedli eh, hodnocení. Příslušný výbor pro tento virus to udělal. Udělali jsme to na světovém schromáždění potom. Já vás ujišťuji, že to uděláme zase, ale teď se musíme zaměřit na reakci, na odezvu na tuto konkrétní epidemii. Dovolte mi ještě, abych probrala některé záležitosti, o kterých tady padla zmínka, za což vám znovu děkuji. Asi všichni souhlasíme s tím, že se musíme zaměřit na západ západoafrické země a to také děláme. Podle mého názoru u, u situace úsporných opatření by se neměla využívat proto, aby se e, oslabily zdravotnické aktivity. Někteří jste také ptali, jak bychom měli investovat, tedy tou tam dárcovská pomoc a pomoc podobně investoři, ale ono nestačí investovat jenom do tohoto konkrétního vakcinačního programu. Vždycky tady musí být také prvek posílení zdravotnických systémů. Ale v západní Africe o tom nešlo. Tam šlo také o občanskou válku. To byla strašná občanská válka, která oslabila toto země, celou jejich infrastrukturu, včetně zdravotnictví. Mnozí jejich zdravotníci odešli a začali právě odbudovávat zdravotnické systémy, když přišla ebole, což je uvrhlo zpět o několika desetiletí a je to opravdu velká výzva pro nás, pro všechny, abychom jim pomohli odbohovat zdravotnické systémy, k čemuž budeme muset směrovat naše společné snahy. Pokud jde o úlohu Evropské unie, domnívám se, že Evropská unie sehrává velice pozitivní a konstruktivní úlohu a to ve dvou směrech. E, za, částečně na ochranu občanů Evropské unie, ale zároveň přispívá k našim snahám v západní Africe. Pokud o ochranu občanů Evropské unie, tady bych ráda podpořila slova Johna Ryana, že pravidelná e, setkání ECDS e a výboru pro bezpečnost zdraví jsou velice významná. A také italské předsednictví v Radě Evropské unie bylo velice velice pozitivní. Nejenom, že se o tom hovořilo na příslušné radě EU, ale že také se konalo mimořádné zasedání ministrů zdravotnictví, aby se rozhodlo, zda potřebujeme ten screening při vstupu nebo ne, zda zdravotnická opatření jsou dostatečná ne. Uskutečnilo se také setkání s předsedou eh, Rady pro zdravotnictví. Já jsem se toho také zúčastnila hovořili jsme o tom, zda, příslušné, zda současná opatření jsou adekvátní nebo zda je třeba nebo ne. A pak pak Evropská unie, respektive její členské státy, rovněž sehrály významnou úlohu co do poskytnutí finančních prostředků a podpory pro plán VHO a OSN, za což znovu děkuji. Na posledním zasedání, pokud si dobře pamatuji čísla, se řeklo, že asi 180 milionů euro už byly poskytnuty eh, od státu členský, členských států EU na tu cestovní mapu. Potřebujeme ovšem pořád ještě více, jak v hotovosti nebo v penězích, tak i ve smyslu pracovníků a center pro léčbu. Ale ty střediska pro léčbu se budují, to jste viděli na obrazovce. Není, už 15 těch středisek je, plus k tomu se buduje dalších 20 a doufám, že budou brzy dokončena. Bude to znamená dalších 5000 lůžek těm, které už tam jsou, což bude velká pomoc. Potřebujeme další úsilí eh, ve smyslu, abychom tam měli víc tisíce mezinárodních pracovníků v těchto zemí, ale za tím účelem budeme muset rovněž ujistit, uklidnit tyto pracovníky, že pokud se dostanou do potíží, dostane se jim léčby, ať už přímo tam, nebo že budou odvezeni zpátky. Tím se dostávám ke španělské otázce. Ano, Myslím si, že by bylo pro každého jednodušší, kdyby se mohli léčit přímo na místě za předpokladu, že tam je možné zajistit vysoce kvalitní léčbu, čemuž zatím tak nebylo. Ale teď budujeme další kapacity v západoevropských stát, západoafrických státech, proto si myslíme, že už to půjde, aby tam byla kvalitní léčba. A pak tedy význam této evakuace zdravotnických pracovníků, která zatím byla tak významná, už nebude až tak důležitá. Dále mi dovolte, abych přišla k některým dalším záležitostem, například vakcíny. Mnozí z vás hovořili o vakcínách. Jak už jsem říkala, prozatím spoleháme na, veřejná, na opatření v oblasti veřejného zdraví, protože vakcíny zatím nejsou ani další možnosti léčby. Situace ve výzkumu, vím, jak vypadá. E, zatím se nepodařilo vyvinout vakcínu, jak velice dobře víte. E, obchodní e, pobídky neexistovaly pro vývoj takovéto vakcíny. Já vím, mám, já vím, že musím už ukončit svůj projev. Já jsem se vás chtěla na něco zeptat potřeb, chtěla bych eh, vás požádat, abyste zajišťovali, abyste pomáhali v tom, aby ty eh, zanedbávané nemoci a další eh, choroby, aby měly zastání ve výzkumu, protože toto všechno se dostalo na pořád dne teprve poté, co ebola začala být ohrožením i pro, nebo vnímána jako ohrožení pro Spojené státy a pro Evropskou unii. Pak je to otázka bezpečnosti vakcín a bezpečnost je opravdu klíčovou otázkou. Eh, to je první kolo zkoumání vakcín, pak druhé kolo je účinnost vakcíny. Některé, některé infikované osoby a ti, kdo k tomu poskytli informovaný souhlas, tak na nich bude e, tato vakcína vyzkoušena. Posledně se uvidí, pokud všechno bude v pořádku, tak tato vakcína bude e, distribuována. To samozřejmě je další problém, který je zapotřebí vyřešit. A e, jakmile budou vakcíny k dispozici, budou se distribuovat. Ještě bych se rada zmínila o několika dalších tématech, jako migrace. Migrační toky podle mne jsou velice důležitým tématem. E, spolupracujeme s evropskými zeměmi. E, víme, že migranti většinou pocházejí z jiných e, zemí, než jsou ty tři postižené ebolou a většina migrantů, dámy a pánové, jsou, jsou zdraví migranti. Je tedy zapotřebí najít dobrý způsob, jak eh, tyto eh, zdravotní obavy ohledně přítoku migrantů rozptýlit, eh, jak s nimi zacházet. Jedná se o opatření, které mm, se vztahují na kontrolu pohybu migrantů a další opatření, které může Evropská unie využít. Panu předsedovi děkuji za otázku o poučení, jak se poučíme z této situace. Ano, eh, my to budeme hodnotit, jak jsem řekla, jsou to důležité dvě věci. Za prvé, musíme posílit zdravotní, zdravotnický systém ve, v Evropě a všechny tyto konkrétní programy do nich musí být integrovány. A musíme také vybudovat klíčovou kapacitu tam, kde ještě neexistuje v evropských zemích. Ale v Evropské unii, já bych chtěla říct, že většina těchto zásadních kapacit, základních kapacit je rozvita. Eh, otázkou je tedy dořešení situace a potom mimo evropská eh, situace. Chtěla bych říci, eh, hovořila jsem, zda stačí to, co dělá Evropská unie. Samozřejmě, že vždycky můžeme udělat o něco víc, ale abychom chránili evropské občany, na to máme opatření, co se týče Afriky jsou eh, potřebujeme také větší podporu v eh, Evropské unii pro naší eh, cestovní mapu. Já už opravdu budu končit, ale těch otázek bylo opravdu tolik. Takže moje celková odpověď je velice pozitivní. Ohledně masa divokých zvířat, to podle mě také velmi závažná věc. To je klíčová otázka. Je zapotřebí si uvědomit, že toto jsou velice chudé, extrémně chudé země a lidé, E, žijí v izolaci, nemají potraviny, takže to, co je zapotřebí vyřešit, je bezpečnost potravin. A když říkám, že potřebujeme dotečné zdroje, Vztahuje se to také k tomu, potřebujeme flexibilní financování. To mám neustále na paměti, protože těmto lidem poskytujeme, no, potřebujeme poskytnout také potraviny. A je opravdu už poslední věc a tam skončím. E, chřipka. Eh, objevuje se celá řada falešných alarmů. Nedávno se měli globální setkání v Azerbajdžánu, oni si přáli zrušit, pak se řeklo ne, sejdeme se a nakonec tam byl jeden jediný případ. A, a zjistilo se, že hm, to je malárie. A, a teď přichází sezónní chřipka. Proto je důležité, abychom všichni měli připravené vakcíny, abychom mohli chránit sami sebe a minimalizovat možnost falešných alarmů. Tato otázka jiných chorob se také týká západní Afriky. Ne všechna pozornost je zaměřena na ebolu je zapotřebí dívat se i na jiné věci, zabývat se například bezpečnými eh, těhotenstvími a eh, potom eh, zdraví matky a dítěte, ale v těchto zemích, které jsou stižené ebolou, nyní na to zbývá velice omezená kapacita. Já se omlouvám za to protažení mého projevu a omlouvám se současně i za to, pane předsedo, pokud se neodpověděla úplně na všechno. Chtěl bych poděkovat paní ředitelce regionální ředitelce VHO. Nyní bude skončeno tlumočení. A e, pokud skutečně potřebujete slovo, tak předám telegraficky slovo komisi. Komise tedy nepotřebuje se vyslovit, pokud agentury také se nepotřebují vyslovit. ECDC. To byla jedna otázka. Telegraficky, prosím. Rád bych se zmínil, že můžeme ní že jediný způsob, jak, jak omezit eh, riziko na nulu v Evropě, je izolovat západní Afriku. Musíme být připraveni. To je důležité. Potřebujeme zaručit, že zdravotníci se budou schopni vrátit do Evropy, že, tam jsou, že tu máme připravené nemocnice a na to se musíme zaměřit v našem úsilí. Děkuji. Chci poděkovat všem, kdo Eh, zde pracovali s námi, všem zaměstnancům, také tlumočníkům, že nás podpořili eh, nehledě na prodloužení. A sejdeme se dnes odpoledne na dalším zasedání výboru.